Ja, ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen. Vítám vás a zahajuji pokračování schůze našeho výboru. Doufám, že eh, se zde se jde schází dostatečný počet kolegů, eh, že jste se posilnili během polední přestávky. Máme tady významného hosta, je to eh, ministr zemědělství, přírodních zdrojů a životního prostředí Kyperské republiky, Sofoklis Aletráris. A já musím říct, že jsem byl o víkendu na Kypru na neformální zasedání rady a vrátil jsem se zpátky plný entuziasmu a nadšení, protože jsem tam slyšel konkrétní věci, které byly zařazeny do programu kyperského předsednictví a e, vím, že Sofoklis Aletrades je opravdu odborníkem, zejména na vodohospodářství, na politiku vody, e, čili to téma e, se netýká pouze jeho evropských států. Kvalita vody naopak je tématem celoevropským, o, kterým musí, o kterém musíme diskutovat i v rámci naší legislativy. Máme rámcovou směrnici o vodě například. A další konkrétní téma, o kterém se tam diskutovalo, diskutovalo, je, jak eh, eh, chceme bojovat proti klimatickým změnám eh, jak, a jak chceme tyto tento boj financovat, protože jakmile dojde na peníze, přátelství končí. A proto jsem rád, že dnes eh, pan ministr eh, je hostem našeho výboru pro životní prostředí. Srdečně vás vítáme a těšíme se na následujících šest měsíců kyperského předsednictví. Pane ministře, máte slovo. Kyrie Proedre, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Vážení pánové, vážení poslanci Evropského parlamentu, dámy a pánové. Dnes jsem mezi vámi nejen proto, že Evropský parlament je jedním z pilířů pro institucionální strukturu a také ideovou a legislativní strukturu Evropské unie. Jak eh, říkal pan předseda Evropského parlamentu, metody společenství nám umožňují řešit rozdíly mezi názory právě cestou dialogu. Je to základ Evropské unie. A proto jsem zde, mezi vámi, protože jsem ze země, kde vzorovým způsobem fungují demokratické struktury. Je to demokratický systém, je to také země, kde struktura voličstva je taková, že to, o čem chceme rozhodnout, musí být výsledkem odpovídajícího dialogu, dohody a rozum, porozumění, protože pouze tak můžeme přijímat politická a legislativní rozhodnutí, která budou odrážet přání a očekávání všech našich občanů. Zvlášť bych vám rád poděkoval za tu příležitost, že se mohu s vámi dnes sejít a rád bych vám předal určité informace. Jsem zde také proto, abych si vyslechl vaše názory, vaše náhledy. To znamená, které věci chcete řešit, na co chcete, aby se zaměřovala Evropská rada v oblasti životního prostředí. To je velmi důležité. Důležité je také zajistit rovnovážný rozvoj Evropské unie a proto je také důležité zajistit odpovídající ochranu všech eh, těchto prostředků, všech přírodních prostředků, musíme přijímat eh, politiky, které nám umožní usilovat o rovnovážný rozvoj. Kyperské předsednictví bude usilovat o to, aby současná situace, kdy jsou přijímány krátkodobé kroky, které mají řešit finanční nebo ekonomické problémy, že právě tato řešení zbytečně nezatíží do budoucna životní prostředí. Myslíme se, že bychom dnešní krizi měli přijímat jako šanci, jako možnost vytvoření nových politik, které postaví do centru zájmu člověka a jeho životní prostředí. A právě takto chápeme poselství Rady pro v životní prostředí a akce spojené s evropským semestrem budování zeleného hospodářství v Evropě. Totež se týká hodnocení Evropské komise, kterou nám předloží v listopadu tohoto roku. Agenda ministrů životního prostředí na summitu se bude týkat eh, čtyř hlavních priorit eh, kyperského předsednictví. A jedním, jednou z těchto priorit je spolupráce, která má za cíl dosáhnout eh, Evropy, která bude se rozvíjet rovnoměrně a která bude mnohem produktivnější. Když vezmeme v úvahu dramatické dopady krize, vidíme, že je nutno dobře nasměrovat přístup tak, aby bylo zajištěno, že rozvoj bude rovnovážný, vyvážený. Já jsem přesvědčen, že naše společná vize, naše vize summitu v Rio, i když to není plně v pravomoci Evropské unie, nám umožní zaručit a zachovat eh, vyvážený růst, eh, ekologický rozvoj, že to bude pořád v centru našich priorit. Výzva, která před námi teď stojí, je odpovídající realizace toho, na čem jsme se už dříve dohodli. Na tom, co má tedy zaručit eh, rozvoj eh, zeleného hospodářství a má to také umožnit bojovat proti chudobě. Cílem má být eh, formulovat závěry rady které jasně řeknou, jaké jsou priority a ambice Evropské unie. Kromě toho na mezinárodní úrovni v New Yorku je cílem kyperského předsednictví zaručení toho, aby byly dodrženy všechny harmonogramy změn a prací vyplývajících eh, ze závazných rozhodnutí, pokud jde o realizaci cílu rovnovážného růstu v mezinárodním kontextu. Pokud víme, nebo domnívám se také, že Evropská unie se musí zaměřit především na ambice a na působení všech obyvatel, všech občanů. Cílem je potlačit dopady krize, kterou eh, prožíváme. Naším cílem je reprezentovat Evropskou unii také na mezinárodní úrovni, na různých grémiích. V oblasti životního prostředí je obecně velmi důležitým úkolem ochrana eh, vod a boj proti dopadům změn klimatu. Voda je nezbytná k životu a je nezbytná také k tomu, abychom eh, vytvářeli udržitelný rozvoj. Nicméně vodstvo v Evropě je ohroženo a klimatické změny už teď narušily přírodní rovnováhu, která dříve existovala. Kromě závazných předpisů nemůžeme také zapomínat na to, že je nutno aby cílem všech předsednictví bylo odpovídající využívání a ochrana vodstva. Evropská komise teď pracuje na programu ochrany vodních zdrojů Evropské unie. V rámci toho programu mezi jiným se počítá také s tím, že budou vytvořeny určité společné politiky a my se budeme snažit, aby tento program byl předložen ministrům životního prostředí ve formě závěru rady. Už na neoficiálním setkání ministrů v Nikozii, které přeběhlo, proběhlo před týdnem, jsme o tom už hovořili a já bych zde na tomto místě rád osobně poděkoval panu předsedovi výboru Envy za to, že se účastnil tohoto setkání. V listopadu bude svoláno setkání, na kterém má být tento program dopracován. Kyperské předsednictví bude také pracovat na dosažení dohody v otázce seznamu látek, které mají zásadní význam z hlediska kvality vody. Doufáme, že dosáhneme dohody v prvním čtení v Evropském parlamentu. Byly už navázány neoficiální kontakty, které by nám měly pomoci dosáhnout tohoto cíle. Pokud to takto proběhne, tak bychom v prosinci mohli navrhnout eh, řešení Evropské radě. A teď docházím, nebo tedy přicházím k otázce řešení klimatických změn. Ty důsledky budou opravdu velmi vážné. Lidstvo ve své historii ještě nemělo co dočinění s tak obrovskými změnami. Dánsko nám eh, předalo tento štafetový kolík na cestě směrem k setkání v Doha. A my máme zaručit eh, průběh eh, tohoto jednání v říjnu Rada přijme závěry, které se budou týkat vyjednavacího stanoviska Evropské unie. rád bych také zvláště připomněl evropský systém obchodování s emisemi. Tento systém musí být udržen pod kontrolou, musí být také posílen a vylepšen, protože i to může dostat Evropu na lepší pozici, pokud jde o hospodářský rozvoj. Pokud jde o cestu vpřed v této oblasti, o tom ještě budeme hovořit konkrétněji poté, co nám bude předložena zpráva v této oblasti. Zpráva komise. Budeme také usilovat o to, aby se v pracích na těchto záležitostech pokračovalo. Směřujeme také k, k dohodě v prvním čtení ve dvou věcech, eh, které se týkají politiky Evropské unie a měly by na pomoci k tomu, aby Evropská unie zaujala vůči roli v mezinárodních jednáních. Hovořím zde o systému monitorování emisí skleníkových plynů. Měly by se využít už existující zkušenosti a zároveň by se také měly vzít v úvahu emise, které vznikají při eh, využívání půdy, lesů a tak dále, aby se toto všechno vzalo také v úvahu při měření emisí. Pokud jde o promítnutí boje proti klimatickým změnám do oblasti jiných politik, to také bude jedna z priorit kyperského předsednictví. Pokud jde o vodu, o tom už hovořili ministři na setkání v červenci. Musíme také vzít v úvahu financování těchto kroků. Pokud eh, budou předloženy návrhy týkající se emisí CO2 z lehkých vozidel, to znamená z osobních automobilů, tak komise by mohla včas podniknout kroky a bude možná první výměna názorů v této oblasti mezi členskými státy. Pane předsedo, ještě jedna věc, která je pro nás velkou výzvou, a to je otázka ochrany a e, zprávy biodiverzity. V Evropě máme v této oblasti velmi bohatou legislativu, hodně oblastí, hodně předpisů v této věci. Nicméně pořád přistupujeme k životnímu prostředí jako k nevyčerpatelné studnici eh, různých druhů, jako kdyby příroda měla nevyčerpaný potenciál vytváření nových druhů, nových životních forem a zároveň tedy eliminace odpadu, který my produkujeme, ale tak to není. Velmi brzy proběhne setkání signatářů úmluvy o biologické rozmanitosti. Proběhne to tedy v říjnu a v Indii a naše předsednictví bude určitě přítomno a zajistí, že Evropská unie bude velmi aktivní v průběhu tohoto setkání a bude vycházet z nedávno přijatých závěrů Rady. Strategický program mobilizace zdrojů, které zaručí zachování biodiverzity i rozmanitosti moří. Kyperské předsednictví připravuje návrhy závěru pro radu a v souvislosti s tím pracujeme na věcech, které souvisí s tím, že brzy vstoupí v platnost právní ustanovení, nimiž se do našeho práva promítnou závěry z Nagoji. Pokud jde o odpadové hospodářství, bohužel musím přiznat, že je to pořád ještě velká výzva, neboť protože eh, je vytvářeno čím dál větší eh, množství odpadu. Souvisí to s naším způsobem života, s naším eh, způsobem produkce. A důležitým úkolem je také odpadové hospodářství, nebo tedy zpracování odpadu, který vzniká v souvislosti s námořním hospodářstvím. Budou přijaty orientační linie v této oblasti. A další věc je zákaz využívání kadmia v elektrických zařízeních a v bateriích a akumulátorech. Naším úspěchem by bylo, kdybychom dospěli eh, k dohodě v prvním čtení. Samozřejmě, pokud všechno proběhne v souladu s očekávaným programem práce Evropského parlamentu. Budeme také usilovat o to, aby v říjnu Rada tuto dohodu přijala. Předsednictví bude také připraveno k řešení celé řady horizontálních otázek. A k těm určitě patří i otázka nařízení LIFE. Tam je eh, připraven rozpočet 3,2 miliardy eur. Snahy, které až eh, dosud byly vynaloženy, bohužel eh, nestačí k tomu, aby bylo dosaženo alespoň částečné politické dohody mezi členskými státy. Budeme se snažit udělat, co bude v našich silách, abychom eh, dospěli do etapy třístraného dialogu, trialogu. Chceme, aby do roku 2013 bylo dosaženo dohody v otázce tohoto nařízení sedmý akční program v oblasti životního prostředí, to je jeden, jedna z priorit kyperského předsednictví. A jsou to také kroky, které očekáváme s velkým zájmem, protože tento program vytváří novou strategii ochrany životního prostředí, vytváření zeleného hospodářství ve světle závěru Evropské rady července 2012 a také souladu se závěry summitu v Riu. Komise tento program představí radě v prosinci roku 2012 a potom budou předloženy další zprávy týkající se postupu. Další otázkou je směrnice, která se týká hodnocení dopadů na životní prostředí, aby bylo zaručeno, že bude zajištěna odpovídající kvalita těchto analýz. Předsednictví se bude snažit dospět co nejdále v pracích souvisejících s touto otázkou. v prosinci 2012 chceme předložit zprávu o, podnou, o pokroku v této oblasti. Dámy a pánové, já si nedělám žádné iluze. Vím, že poprvé naše země předsedá Evropské unii. Je to malá země, bude to velká výzva pro naše síly. A stejné výzvy stojí před námi, pokud jde o ochranu životního prostředí, o legislativu, o instituce v této oblasti, protože instituce se neustále mění, stejně jako legislativa a v této oblasti my si to uvědomujeme. A v možné míře chceme zaručit správné fungování a náležitý přístup k těmto otázkám. Nebudu zacházet do detailu, ale rád bych připomněl několik důležitých aspektů práce kyperského předsednictví, pokud jde o rovnovážný udržitelný rozvoj a mezinárodní otázky. V této oblasti budeme využívat ze zkušeností řeckých odborníků, z odborníků tedy řeckého ministerstva životního prostředí a rozvoje. Už teď oni podporují naše experty. Pokud jde o další otázky, jako například biologická rozmanitost a také přeshraniční ochrana životního prostředí, tak zde nám pomáhají služby dánského ministerstva životního prostředí. Na nás samozřejmě leží politická odpovědnost v průběhu zasedání na ministerské úrovni a Kypr bude vždy zastupovat Evropskou unii. Za třetí, s hlediskem na obrovský význam a jisté tlaky, je stanoveno, že komplikovaná otázka mezinárodních jednání v otázkách klimatu bude v rukou eh, kyperských odborníků, kterým budou pomáhat odborníci z jiných členských států. Pane předsedo, jsem rád, že zde mohu podpořit ducha spolupráce, společných akcí a také připravenost vyslechnout ostatní názory nebo názory ostatních. V uplynulých letech jsme měli spoustu příležitostí ubezpečit se o tom, že jednáme v duchu vzájemné úcty, vzájemného respektu. Právě na tom spočívá fungování Evropské unie a evropských institucí. A já jsem optimistou, pokud jde o naše kroky a o akce našeho předsednictví. Uvědomujeme si, že měníme budoucnost Evropské unie a že pracujeme ve velmi složité situaci, kdy jsou zde velmi silné tlaky spojené s krizí. Musíme tedy postupovat eh, moudře, ale bude to moudrost společná. Velmi nám záleží na tom, aby byly zachovány zásady transparentnosti a chceme vycházet také z věcných otázek. Budeme usilovat o to, abychom dosáhli společného stanoviska společně se všemi a nebudeme zapomínat na to, před jakými výzvami stojíme. Musíme vystupovat skromně, a musíme si uvědomit, že ten úkol, který před námi stojí, je opravdu důležitý. Já vím, že musím dodržet slovo, že mám před sebou spoustu práce, než budu moci se spokojeně uložit ke spánku. Takže dámy a pánové, já vám děkuji za trpělivost, teď si vyslechnu já vás a s radostí zodpovím vaše dotazy, samozřejmě v rámci svých možností. Děkuji. Děkujeme, pane ministře, za váš úvodní projev a za prezentaci programu, který nás eh, očekává v následujících šesti měsících kyperského předsednictví. A děkujeme za to, že jste zmínil interní i externí dimenze vašeho předsednictví. Je dobré, že se díváme na svou práci eh, i zvenčí, eh, že víme, že Evropa mám i mezinárodní odpovědnost za to, jakým způsobem eh, se eh, zasazujeme o lepší eh, politiku ochrany životního prostředí a ochrany klimatu. Nyní, jako obvykle, dáme slovo koordinátorům. Jako první za EPP Karl-Heinz Florenz, prosím, a potom Jo Leinen. Pane předsedo rady, pane ministře, já jsem s velkým potěšením si vyslechl eh, vaši ambiciózní řeč, ale musím říci, že eh, já už jsem zaž, zažil několik eh, velké množství předsednictví v radě a um, často byla velmi ambiciózní. Vy jste na mě udělal velký dojem ale víte, ono eh, je třeba nejen aplaudovat, když s něčím, přijde, s něčím novým přijde komise, ale je třeba také ehm, pohlížet na to, když, společ, když členské státy nedokáží realizovat společně to, na čem jsme se dohodli. Eh, mě by zajímalo, jak se budete stavět k těm zemím, eh, která společně schválená pravidla neimplementují nebo nedodržují. Vy jste uváděl eh, jednak rámcovou směrnici o vodě a také je to odpadová, odpadová politika, odpadové hospodářství. Já se o to téma zajímám. Dlouho, ale to je katastrofa. Implementace, provádění v praxi, katastrofa. Žádná společná kritéria. Mě by zajímalo, jak budete postupovat. Já vím, že strážkyní Eh, zákonů je komise, ale vy jste předseda rady a všichni společně ehm, musíme eh, provádět to, na čem se dohodly naše tři instituce. Děkuji. A nyní jo, Leinen. Pane předsedo rady, i za nás eh, srdečně, vás srdečně vítáme v našem výboru pro životní prostředí. Eh, Matias Grote, náš předseda, byl zcela nadšený eh, z návštěvy ve vaší země eh, u příležitosti neformální rady. A já si myslím, že všechna předsednictví přicházejí s dobrými záměry a s dobrými cíly, pokud to bude v našich silách, tak vás podpoříme, aby alespoň část těch cílů byla také dosažena. Jsem rád, že jste říkal, mm, že Evropská unie musí být určitým průkopníkem v oblasti udržitelného eh, rozvoje. Eh, svět eh, čeká na to, že tato velká transformace k eh, trvale udržitelnému eh, modelu hospodářství bude také praktikována a Evropa tady má velkou odpovědnost už z historických důvodů. Proto my nemůžeme vyčkávat eh, až na to, kdy začnou něco dělat ostatní. My musíme jít kupředu jako první. Rio a trvalá udržitelnost. My jsme v roce 2001 schválili v Evropské unii ehm, strategii trvalé udržitelnosti utržitelnosti a ta eh, zůstala někde v eh, šuplíku. A, a my teď eh, musíme tuto strategii oživit. Ehm, vytvořili jsme spoustu nových etiket, ale nějak to pořád eh, upadá v zapomnění. Ekologicky, ekonomicky, sociálně se snažit o trvalou udržitelnost, ale pořád se nám to nedaří. Jsem rád, že jste zmínil sedmý eh, rámcový program, šestý rámcový program teď končí a budeme tady mít určitou mezeru, nežli eh, budeme mít ten sedmý. Vy vlastně můžete určit už první priority v rámci svého předsednictví. Jedna na který to bude odbourávání těch deficitů v v provádění eh, předpisů my máme celou řadu zákonů, které vlastně nejsou implementovány, nejsou uplatňovány. A pak je důležité provést syntézu všech cílů a požadavků Mm, na určitý společný jmenovatel, kterým je zase trvale udržitelný rozvoj. A to musí sedmý rámcový program dokázat. Eh, my se již těšíme na zprávu o pokroku. Eh, pak jste zmiňoval hospodářskou krizi která hrozí tím, že se jaksi, mm, že jaksi dojde k takovému semletí politiky ochrany životního prostředí. Eh, Parlament několikrát požadoval, aby i v rozpočtové politice eh, bylo přihlédnuto k tomu, že trvale udržitelný rozvoj eh, jak ve víceletém finančním rámci, tak i v rámci rozpočtu 2013 má své místo a i tady vy musíte hrát důležitou roli. Děkuji a nyní Chris Davis. Thank you, chairman. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, pane ministře, víte, já jsem tady. Víte, že systém eh, obchodování s povolenkami naráží na velké potíže v této době, vzhledem k tomu, že eh, je tady nadbytek těchto povolenek a eh, je tady teď malá pohnutka pro investice do nízkouhlíkového hospodářství. A teď je tady řada požadavků, aby Evropská komise to navratila, napravila, protože investoři potřebují jistotu. A také víme, že momentálně komise uvažuje o tom, zda by měla provést revizi trhu s uhlíkem a e, posílit cenu tím, že by pozdržela tento obchod s povolenkami. Vy jste říkal, že chcete posílené schéma pro obchodování s emisemi. Ptám se tedy, zda jako předsednictví budete vyzývat komisi, aby přišla s návrhy tak, aby tady byl systém pro e, obchodování s povolenkami, tak, aby se vyřešil ten e, problém, který tam teď je a aby to, tento systém sehrával tu úlohu, kterou jsme chtěli. Chris? Děkuji, e, děkuji pane předsedo, děkuji pane ministře za eh, zvedení vašeho plánu na tento rok. A jak už říkali kolegové, velice se těšíme, že budeme s vámi v této věci spolupracovat. A konkrétně já mám na starosti eh, zprávu o monitorovacím nařízení, takže se velice těším, že s vámi a vašimi spolupracníky spolupracovat. Ale mám tři otázky k věcem, které určitě budou během tohoto půl roku velmi důležité a mohl byste se k tomu prosím podrobněji vyjádřit. Za prvé, eh, z domácí je hlediska změny klimatu. Zatím eh, přijetí nízkouhlíkové cestovní eh, mapy několikrát už zablokovala v řadě jedna země, zatímco 26 členských států to podpořilo. A víme, že pokud dojde na nařízení, pak už nikdo nebude mít právo veta. Ale pokud jsou to závěry rady a snažíme se dosáhnout eh, podpory cestovní mapy, stačí jeden stát, aby to zablokoval. Co chcete udělat, abychom se dopracovali pokroku v této domácí politice, například co se týče týče eh, plánu do roku 2020. 26 členských států chce tu cestovní mapu a musíme si uvědomit, že nákladově eh, eh, výhodná cesta je těch 20 A mezinárodně zase úspěch Doha je samozřejmě klíčem k pokračování Kyoto. A aby bylo možné pokračovat podle Kyotského protokolu, to je velice důležité. A zase jsou tady EU e a zase jedna konkrétní země blokuje jakoukoliv dohodu. A víme, že pokud se tady nevyřeší v Douha Evropská unie, pak tady nebude žádné pokračování kiotského protokolu. Jak to chcete řešit? Za třetí, eh, vy jste zároveň ministrem zemědělství a my jsme tady ve výboru pro životní prostředí a důležitá je samozřejmě část ozelenění v reformě SZP. A co chcete udělat, aby ta 30% zezelenění v té reformě SZP se udrželo, až budeme hovořit dále o této velice klíčové reformě SZP. Děkuji. A nyní ještě Judy Kali. Thank you, Mr. Chairman, and, uh... Děkuji, pane předsedo, a děkuji, pane ministře. Eh, určitě jsou to velice dobré úmysly, takže podle toho bychom mohli čekat eh, od vás hodně. Mohu se vás zeptat na velice konkrétní otázku, týká se to i Kypru. A já eh, se od na to já bych chtěla tedy navázat osobně na určitou věc, protože momentálně jsou tady lovení ptáků. 3,5 milionu ptáků se chytá do sítí. Od roku 2011 to byly 7 milionů. A viděli jsme tady špičku eh, v tomto lovení ptáků. A co chcete udělat, aby během vašeho předsednictví se zvrátil tento trend eh, lovení do sítí ptáků? Jsme se dostali ke konci prvního kolečka. A e, proto bych vás požádal, pane ministře, abyste na tyto otázky odpověděl. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji všem poslancům, všem členům výboru za jejich velmi důležité, výstižné otázky samozřejmě musíme dodržet určitý časový rámec, tak já se budu snažit odpovídat stručně, ale eh, aby měli příležitost i další členové parlamentu položit mi další otázky. Co se týče trvale udržitelného rozvoje, eh, to zmínila eh, zmínilo několik poslanců. Eh, zazněla již velká kritika výsledků konference v Riu. Eh, samozřejmě nám všem je jasné, že mm, tady nejsme sami na této planetě. Stačí, když se podíváme na to, kolik času je zapotřebí k tomu, aby 27 eh, členských států nalezlo společnou linii nebo společnou společné stanovisko. Eh, samozřejmě eh, by bylo dobré, kdyby tato eh, konference byla mm, platformou, kde mm, se dohodneme na větším množství opatření. Nakonec jsme mm, cíle, které nebyly nějak ambiciozní, přijali jako schůdný kompromis. A bylo uspokojivé i to, že tematické cíle zde byly sem byly zařazeny a také eh, zelené hospodářství a že eh, vlastně vůbec eh, byly zahájeny nové diskuse. Ovšem na druhé straně nedošlo ke schodě ve společném provádění ekologického programu OSN ehm, cíl trvalé udržitelného rozvoje ehm, ten souvisí s eh, návrhy, které budou návrhy závěrů rady. Eh, půjde eh, o to, abychom pokročili alespoň v té oblasti, na které jsme se již dohodli. Na prosincové radě tedy bude předložena také informace o postupu prací. Na mezinárodní rovině chceme mm, jak si podpořit vytváření institucionálního rámce pro eh, trvalý udržitelný rozvoj. Eh, půjde o prováděcí opatření, půjde o biodiverzitu a půjde také o rámec pro program mm, trvalé udržitelné spotřeby. Eh, také jste mluvili o sedmém akčním programu o životního prostředí, to je jedna z priorit kyperského předsednictví eh, podle, eh, po závěrech, které byly, kterých bylo dosaženo v červnové radě, tak se kyperské předsednictví bude snažit tohoto tématu se ujmout a pokračovat v něm nejlepším možným způsobem Eh, na Radě ministrů v prosinci eh, plánujeme, že tento program bude komise představovat. A pokud tomu tak bude, tak eh, by následovala potom také zpráva o pokroku, vycházející z závěrů Rady v červnových Ehm, zaměřovat se budeme na časový horizont 2050, nikoli v 2020. Ehm, bude to boj proti klimatickým změnám a jejich dopadům eh, úpravy eh, legislativy, o těch mluvila také celá řada z vás. Dále, co se týče ochrany přírody, ochrany vodstva a odpadového hospodářství, tady si myslíme my jako kyperské předsednictví, eh, že Ehm, náš eh, program bude dobrým eh, nástrojem k dosahování cílů v těchto oblastech a k ozelenění hospodářství. Eh, je důležité, abychom koordinovali své aktivity také z výsledky z RIA, tak aby Eh, naš, eh, tak aby eh, tyto cíle byly zapracovány do sedmého rámcového programu ochrany životního prostředí. Mluvili jste také o tom, že jsme na cestě do Doha. Naše pozice jakožto Evropské unie v rámci konference v Doha mm, bude mm, určena radou ministrů životního prostředí v říjnu, až budeme mít k dispozici závěry. Um, určitě by bylo žádoucí eh, jako východisko pro Doha, abychom dosáhli uh, výsledku uh, ve kterém by znělo, že další provádění, další období pro provádění úmluvy bude od 1. ledna 2013 a aby platilo pro všechny členy, eh, tak aby došlo eh, jaksi k podpoře programu a ke snižování eh, emisí do roku 2020. To samozřejmě by měla být snaha celosvětová. A zelený fond, to je další věc, která by měla být prováděna. My se budeme snažit pracovat tak, aby chom eh, měli odpovídající finanční plán. Mluvilo se tady už o částce 3,2 desetiny miliard eh, a my jakožto předsednictví se budeme snažit spolupracovat s vámi, jakožto s poslanci, eh, protože poslanci, kteří budou v Doha přítomni, určitě Eh, budou konstruktivní eh, a budou konstruktivně prosazovat pozici Evropské unie. My doufáme, že eh, vývoj tedy bude úspěšný. Dále cestovní mapa pro nízkouhlíkové hospodářství to tady také zaznělo. To je samozřejmě velká výzva, tom, zejména v rámci stávající hospodářské situace. Kypr se aktivně zúčastnil, zapojil do eh, vypracovávání tohoto návrhu eh, a do návrhu závěrů. A podporujeme strategii zaměřenou na nízkouhlíkové hospodářství. E, samozřejmě v rámci tohoto aktu e, se setkáváme i s negativními e, vývoji. Nedochází tady ke změnám, které bychom rádi viděli. Doposud jsme byli vždycky ochotni přesunout tuto diskusi zpět na politickou úroveň a zamýšlet se nad tím, jak eh, dosáhnout určitého pokroku, když ehm, v souvislosti se změnami v ehm, mezinárodní situaci. Co se týče odpadového hospodářství, eh, v různých právních předpisech eh, um, existují určité, určitá opatření, eh, o jejichž provádění se musí starat komise, ale samozřejmě eh, je to vedle komise, vedle toho, že je to povinnost komise, tak je to i jedna z priorit našeho předsednictví. My se samozřejmě svým způsobem budeme snažit k tomuto také přispět. Já jsem současně ministrem zemědělství a proto bych rád zmínil eh, také k, k, se vyjádřil též k tématu společného, hm, společné zemědělské a eh, rybářské politiky. Kypr velmi pozitivně vstupuje k těm zásadám, na nichž je založen návrh Evropské komise v této věci, tedy ve věci o zelenění prvního pilíře společné zemědělské politiky a také rybolovné politiky. Souhlasíme s tím, že zemědělci musí eh, přinést větší vklad na vytváření Eh, společného blahobytu. Chceme také, aby zemědělci přispěli eh, k ozelenění eh, zemědělství v Evropě. Pokud jde o společnou rybolovnou politiku, tak i tam souhlasíme s tím, že musíme tuto politiku ozelenit. Jde o to, aby byly zaručeny úlovky, které nebudou eh, překračovat potenciál obnovy eh, rybolovných zdrojů. Hovořilo se zde také o nelegálním eh, odchytu ptáků, divokých ptáků. Kypr zde vyhrazuje všechny možné prostředky na to, aby se omezil, případně zcela eliminoval tento postup. Pár údajů. V roce 2001 až 2011 eh, bylo identifikováno 3600 eh, případů takovýchto odlovů, 1700 případů to byl nelegální odlov eh, a ty ostatní případy to je nelegální obchod, nelegální obchodování s divokými ptáky na trhu, kde se pohybují restaurace. Bylo zadrženo také mnoho vyníků mezi restauratéry a proběhla velká mobilizace, také osvětová kampaň, aby se lidé uvědomili, jak je to důležitá záležitost. A je to tedy úkol, který před naše zemi staví, eh, nebo kterou naše země pojímá jako prioritu. Takový byl také závěr ze zasedání v Larnace v roce 2011. Bylo to organizováno Radou Evropy ve spolupráci s Kyprem. Nyní můžeme říci, že situace je pod větší kontrolou než dříve a podařilo se do značné míry omezit počet případů. Výkon závazných předpisů, to je klíče, který nám umožní radikálně tuto situaci vyřešit a zcela zamezit takovýmto praktikám. Dámy a pánové, doufám, že jsem odpověděl na všechny otázky, ale pokud máte ještě nějaké další otázky, tak vám velmi rád odpovím. Děkuji. Pane předsedo, možná, že mi to uniklo, ale nevím, jestli pan eh, minister odpověděl i na moji otázku. Já jsem se konkrétně ptal, zda předsednictví bude vyzývat komisi k tomu, aby předložila návrhy k tomu, aby eh, se tady eh, vyčlenily povolenky, aby se odložily stranou a tím pádem, aby se posílil tento systém obchodování. Dobře, mm, to už započteme tedy do druhého kola otázek a odpovědí. U, u, uzavřeme nyní seznam řečníků. Takže nejprve Kryton Arsenis, prosím. Děkuji, pane předsedo. Rád bych eh, především eh, poblahopřál panu ministrovi k začátku kyperského předsednictví. Jsem rád, že kyperské předsednictví tak dobře naplánovalo své kroky také v otázkách životního prostředí. Včera jsme si vyslechli prezentace cílu eh, kyperského předsednictví v oblasti ochrany zdraví. Dnes hovoříme o životním prostředí. Naši občané se především zajímají o takové věci, jako je reforma společné zemědělské politiky, o tom jste se zmínil. Další věc je ochrana pracujících před nebezpečnými látkami a také otázka celoevropské ochrany životního prostředí. Zmínil jste také summit v Rio. A Zmiňoval jste to, čeho bylo dosaženo, čeho dosaženo nebylo. E, ta dohoda není na úrovni našich ambicí, nicméně dohodu máme, možná není příliš radikální. Někdy jsou ty závazky formulovány nepříliš jasným způsobem, ale máme možnost plně realizovat své závazky. To je velká šance. Je vaším cílem e, proskoumat tuto možnost? Mohla by Evropská unie v rámci kyperského předsednictví vystoupit s iniciativou mobilizace mezinárodního společenství ve dvou otázkách, které jsou zvlášť důležité. Za prvé se jedná o otázku využívání nových eh, eh, ukazatelů rozvoje jiných než HDP a jaké jsou také naše záměry, pokud jde o vytvoření mezinárodních institucí na ochranu životního prostředí. Eh, děkuji, pane předsedo, a děkuji, pane ministře, za velice jasné vstupní slova, kde jste eh, nám naznačili, jaký bude program kyperského předsednictví. Já také vítám vaše odhodlání, abyste se s úspěchem eh, zahostili těchto důležitých úkolů. Můj kolega, pan Leinen, se už eh, zmiňoval o některých eh, neme, příliš uspokojivých výsledcích konference Rio plus 20. Vy jste se sám o tom zmínil. Navíc eh, vidíme, že v posledních letech konference o životním prostředí nedosahují příliš pozitivních výsledků. Nejpoznejnověji konané konference o klimatu Eh, nedosáhly žádných matatelných výsledků, byly to prostě nezdary. Rio plus 20 zdaleka nedostálo očekáváním. Nicméně eh, změna klimatu je skutečností. Planeta se přehřívá. A dezertifikace postupuje. Eh, dochází k ničení celé řady ekosystémů. To všechno se skutečně děje. S ohledem na toto a také vzhledem k tomu, že v říjnu se má konat další konference o biodiverzitě, dovolte, abych se vás, pane ministře, zeptal, jaké jsou vyhlídky na tuto, spojené s touto jedenáctou konferencí stran o biodiverzitě. Myslíte si, že od poslední konference došlo k pokroku, anebo možná i tady se spíše odkládají řešení problémů, které vyvolávají takové obavy? Jan Gebrandy. Děkuji, Jan Gebrandy. Mr. Chairman, and, uh... Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane ministře, že jste se sem dostavil a že jste nám předložil plán vašeho předsednictví. Já mám dotaz, který je spojen s konferencí v Rio. Všichni tady jsme velice eh, nespokojeni s konečným výsledkem, se závěrečným dokumentem a můžeme z toho vyvodit, že multilaterální přístup z hora dolů nepřináší eh, žádoucí výsledky. My jakožto Evropská unie možná budeme muset změnit svou strategii vůči ozelenění světové ekonomiky. A jsem přesvědčen, že musíme zaujmout daleko pragmatičtější přístup a hlavně se zaměřovat na jiné politické oblasti. Jednou z nich je oblast politiky rozvoje a další je obchodní politika. V obou těchto oblastech je Evropská unie nadále velice silným hráčem na světě. Ptám se tedy, zda se ochotní se chopit iniciativy a snažit se přesvědčit kolegy, kteří se zabývají politikou rozvoje a obchodu, aby zapracovali i environmentální záležitosti do svých politik. To znamená, abychom využívali bilaterální obchodní dohody, politiku rozvoje k tomu, abychom pomáhali ostatním státům ozeleňovat jejich ekonomiku. Děkuji. Děkuji, Krista Klas. Děkuji, pane ministře Kyperské předsednictví se dobře připravilo a e, my jsme o tom s vámi mohli diskutovat již v květnu ve vaší krásné zemi v, při přípravných jednáních. Když jste dnes mluvil o zemědělství a říkal jste, že podporujete společnou agrární politiku, e, pozitivní princip eh, greeningu, tak pokud vím, jak váš eh, ostrov vypadá, tak eh, vy máte vynikající zemědělství, produkujete skvělé ovoce, ale ekologické lesnictví ekologické eh, a ekologické eh, vlastně nechávání zemědělských plot, eh, ploch ladem. Zajímá mě, jestli vy jako Kypřan máte stejný názor jako komisař a podporujete rozumné, rozumný celkový účet ekologicky využívaných ploch. Zajímalo by mě, jak vidíte budoucnost této otázky a nakolik ji chcete chcete zapojit do diskusí v radě um, CF, to je mm, věc, o které jsme diskutovali včera, uh, předpisy pro započítávání um, těchto skleníkových plynů uh, vznikajících v rámci využívání půdy, změn využívání půdy a lesnic, lesního hospodářství. Uh, kromě lesnictví se sem má zařadit i zemědělství, využívání orné půdy. A já se chci zeptat, jestli jste stejného názoru jako já, že toto započítávání vzdělávání, které samozřejmě mm, se bude muset, eh, že eh, bude muset znamenat eh, také velkou administrativu a byrokracii a nakonec určitě nula od nuly pojde, tak já se ptám, jestli jste také toho názoru, že bychom to možná nemuseli dělat vůbec a výsledek, že by byl úplně stejný. Kolega Belie, prosím. Děkuji, pane předsedo. Pane ministře, já se přidám k poděkování mých kolegů za to, že jste nám představil své priority a ráda bych také uvítala, že váš program je ambiciózní v oblasti životního prostředí. V této druhé řadě otázek se vyjádřím v podobném duchu jako ostatní budu hovořit o summitu Rio plus 20. Bylo tam tedy určité zklamání, pak proběhla, nebo tedy proběhne eh, v říjnu jedenáctá konference stran a ta se bude týkat našich závazků v oblasti zachování biologické rozmanitosti. Vy jste to už předeslal a já bych v této chvíli se vás pouze ráda zeptala trochu konkrétněji na tyto tři oblasti. Jaké bude stanovisko které bude prezentovat Rada. Jaké budou tedy ambice Evropské unie, pokud jde o přístupový protokol z Nagoje? Vy jste hovořil o legislativním balíčku ale nehovořil jste o žádných datech, o žádné lhůtě. Zavazujete se v rámci vašeho předsednictví k ratifikaci Nagojského protokolu v těchto šesti měsících? Chcete vyzvat všechny členské státy, aby ratifikovali Nagojský protokol, abychom ho mohli začít co nejdříve uplatňovat, pokud jde o mobilizaci finančních zdrojů. Jste připraven oživit debatu o nových zdrojích financování, ale a především o podmíněnosti veřejné podpory, aby se odstranily ty veřejné investice, které škodí životnímu prostředí, především v rámci společné zemědělské a rybolovné politiky. A zda Evropská unie bude schopna se zavázat už k určitému rozpočtu, k určitým určitému objemu finančních prostředků, který dá k dispozici. Já jsem se už zmiňovala o těch investicích, které škodí biodiverzitě. Mě by zajímalo, jak dalece jste ambiciozní, pokud jde o závěry summitu z RIA v oblasti eh, námořních, nebo tedy moře a oceánu. Zajímalo by mě, zda ze vašeho předsednictví jste ochotni oživit v radě debatu o rámcové eh, směrnici o půdě. Děkuji a nyní Sophie Okony. Merci, monsieur le président, monsieur... Děkuji, pane předsedo, pane ministře, vážení kolegové. Já mám dvě různé věci, ke kterým bych se ráda vyjádřila. První se týká politiky soudržnosti, regionální politiky pro kterou výbor pro životní prostředí vydal stanovisko a já jsem byla zpravodajkou tohoto stanoviska nebo navrhovatelkou. Navrhla jsem, aby politika soudržnosti a regionální politika se podílely na spolufinancování infrastruktur, vodních infrastruktur a jejich opravu a sanaci v zemích, kde jsou tyto infrastruktury zastaralé. Ve Francii i v celé řadě jiných eh, členských států mezi tedy vodou, která je eh, shromažďována a vodou, eh, která potom je distribuována obyvatelstvu, tak tam je obrovský rozdíl. Dochází tam k obrovským ztrátám právě kvůli tomu, že jsou infrastruktury zastaralé pro členské státy, pro regiony či dokonce pro nejnižší úroveň je velmi nákladné zafinancovat obnovu těchto infrastruktur a já žádám, aby prostřednictvím EFDR na sebe politika soudržnosti vzala spolufinancování obnovy těchto eh, zařízení. Další věc je elektromobilita. Víte, že v rámci eh, trvalého udržitel, trvalé udržitelného rozvoje budeme usilovat o elektromobily. V rámci měst eh, to je věc, eh, o které se příliš nedebatuje, tam to funguje velmi dobře, ale když chceme automobily, elektromobily, které by jeli nebo jezdili dlouhé trasy, tak to by bylo velmi nákladné, protože musíme vytvořit v Evropě sítě dobíjecích stanic. Aby elektromobily fungovaly, bude nutné, aby Evropa spolufinancovala vytváření této sítě dobíjecích stanic, aby byla zajištěna elektromobilita. Já za to, nebo budu zde v této věci žádat předsednictví o podporu. Já si nemyslím, že by všechny členské státy byly nakloněny těmto projektům spolufinancování. Já na vás spoléhám. Je to věc, která probíhá. Zítra se o tom bude hlasovat ve výboru REGI. Velmi brzy to tedy eh, bude na radě toto téma a my potřebujeme vaši podporu. Tedy infrastruktura vodohospodářská, to je první věc, a druhá věc elektromobilita, to jsou dvě velmi důležité věci. A poslední bod, který se týká politiky soudržnosti, Spravodajové v Regi přijali mou žádost. Já jsem chtěla, aby veškeré sportovní zařízení bylo spolufinancováno ze strany politiky soudržnosti. Sport je důležitý pro zdraví. My jsme ve výboru, který se zabývá také zdravím a potřebujeme zde vaši podporu. Další věc, eh, právo na vysazování vinic. Důležité téma. Víte, že vinice až dodnes podléhaly kvótám. Kvótám, které byly označovány jako právo na vysazování vinice. V rámci paktu, který byl vyjednán, jsme upustili od myšlenky těchto kvót. Mělo by to začít fungovat od roku 2015. To je pro uh, vinařství skutečně velký problém, protože tam je důležitý poměr mezi nabídkou a konzumací. A zachování kvót je zcela zásadní pro tento sektor. My jsme viděli, co udělala liberalizace s takovými komoditami, jako je třeba mléko. To zcela zničilo naše mlékařství. My nemůžeme jít tímto směrem. My potřebujeme vaše podporu. A Kypr je podle mne jeden z členských států, pokud se tedy nepletu, který ještě nepodepsal tu myšlenku vrátit se k těm eh, kvótám, nebo tedy k tomu právu na vysazování vinic. Zajímalo by mě, zda je to opomenutí z vaší strany, nebo zda je zde nějaký, zda je zde nějaký eh, důvod, protože čekáme na váš podpis velkým netrpi, velkou netrpělivostí. Děkuji. Já jsem se eh, divil, eh, kdyby se eh, Richard eh, eh Sever eh, neujal slova, nepřihlásil, Sever nepřihlásil o slovo takže Richard Sibr jako poslední. Děkuji, pane předsedo. Já bych samozřejmě chtěl položit otázku související s vodou. Pane ministře, eh, my jsme v, s mými kolegy v eh, v těsném kontaktu, v těsné spolupráci eh, na tématu substancí eh, důležitých pro kvalitu vody. Vím, že v radě jsou různé názory a víme současně, že eh, jsme povinni do roku 2015 dosáhnout dobrého chemického stavu vody eh, v rámci tedy směrnice, v rámcové směrnice o vodě. Eh, diskutuje se o tom, které substance by tam měly být ještě zařazeny. Eh, v parlamentu se o tom diskutuje v radě také a my víme, že je tady velký odpor některých členských států, co se týče zařazení farmaceutik a přirozených hormonů. Eh, já bych rád znal eh, vaši pozici jakožto předsednictví rady, nakolik chcete, nakolik tady vidíte možnost dosažení kompromisu se s touto skupinou eh, zemí, jak Eh, nakolik si myslíte, že se je podaří přesvědčit k tomu, aby tato farmaceutika v návrhu zůstala, protože eh, mají dopady opravdu na životní prostředí a eh, také na lidské zdraví. Ten argument, který je vždy předkládán, že ten je pravdivý jenom, jenom částečně a mě by zajímalo, Eh, nakolik se tady budete pouštět do mm, přesvědčovací práce, a nebo eh, naopak eh, jste třeba toho názoru, že tyto tři substance nemají být na seznam vůbec zařazeny. Děkuji Richardu Seberovi. Ještě tady zbývá jedna otázka z té, tedy zbyla nám jedna otázka z prvního kola a potom tady máme otázky toho druhého kola, takže pane ministře, buďte tak hodní a ujměte se slova. Děkuji, pane předsedo. Otázka pana Davise zůstala bez odpovědi, pokud jde o AAUs. Já souhlasím s tím, že tady pořád ještě přetrvává problém. Některé země je považují za aktiva, za něco užitečného a cenného, ale my musíme dospět velmi rychle k dohodě. Očekáváme návrh komise, abychom pokračovali ve své vlastní iniciativě, ale jak jsem říkal ve své prezentaci, je nutné, abychom za každou cenu chránili systém obchodování s emisními povolenkami a to za každou cenu. A neměli bychom se vzdávat. Vy jste se zmínil o RIU, nebo zmínili jste se o RIU. Já musím říci, že dnes v pracovní skupině pro životní prostředí jsme zahájili hodnocení výsledku summitu v RIU a tato práce by měla být dokončena v září tohoto roku budeme překládat velký význam dvěma otázkám, o kterých se zde zmínil pan Kryton Arsenis. To znamená další indexy a mezinárodní rámec, aby bylo možno dosáhnout dobrého výsledku. Teď pokud jde o strategii pro biologickou rozmanitost, my jako kyperské předsednictví budeme podporovat úsilí celosvětové úsilí, ale také evropské úsilí o zastavení eh, úbytku živočišných a rostlinných druhů. Konference v Indii se bude zabývat touto otázkou, stejně jako otázkou mobilizace zdrojů. Evropská unie se stanovila cíl pro rok 2020. Tento cíl je nejen zachovat, ale také obnovit přírodu. Zde se jedná o velmi ambiciozní cíl a my jako Kypr chceme posílit toto úsilí a pokračovat také v nové iniciativě pro specifikaci financování, protože víte, že nakonec eh, veškerá debata skončí u financí a musíme připustit, vy jste říkali, že jsou zde mezinárodní konference, které nemají výsledky a vy víte, že za těmito, já bych neřekl úplně neúspěchy, ale za těmito hubenými výsledky stojí vždy nedostatek financování. Nová iniciativa která by měla určit financování prostřednictvím programu LIFE, má plnou podporu předsednictví. To samozřejmě nestačí k pokrytí potřeb biologické rozmanitosti a jejího zachování. A právě proto jsem už říkal, že podporujeme financování prostřednictvím společné zemědělské politiky, ozelenění zemědělství my máme za to, že se jedná o zcela klíčovou otázku, a vzhledem k tomu, že jsem se zmínil i o rybolovu, myslím si, že prostřednictvím toho nového rybolovného fondu budeme mít možnost chránit stanoviště a druhy. Zmínili jste se o látkách, které jsou důležité pro vodstva, pro kvalitu vod. My budeme pracovat na seznamu těchto látek. Rádi bychom dospěli k dohodě při prvním čtení s Evropským parlamentem. A samozřejmě bylo by nutné dospět k této dohodě co nejdříve. To bude ve prospěch eh, všech stran, aby se to také vzalo v úvahu při revizi plánu v oblasti vody. A já děkuji zpravodaji za změnu kalendáře pro projednávání této záležitosti. To nám dá trochu více času, pane předsedo, k tomu, abychom dosáhli svého společného cíle. Přistoupíme k požadovaným změnám s cílem najít kompromisní řešení u těch nejsložitějších otázek, řešení, která budou přijatelná pro velkou většinu členských států a Evropský parlament. Nesmíme zapomínat na to, že tato řešení by měla zajistit také ochranu životního prostředí. Já chápu, že žádáte o to, aby velká pozornost byla na tomto seznamu věnována eh, lékům a jiným látkám souvisejících s léčivy. Nicméně zde je otázka nákladů. Nechceme, aby tyto náklady byly přemrštěné. Pokud i přes eh, veškeré úsilí nedospějeme k dohodě s parlamentem, já si to samozřejmě nepřeju, ale Potom se budeme muset pokusit dosáhnout eh, v prosinci politické dohody na radě. Byl zde zmíněn také zelený rozvoj, pane předsedo. Pro nás zelené hospodářství tvoří součást úsilí o dosažení trvalé udržitelného rozvoje. A měli bychom se tím zabývat ve všech eh, dimenzích, ve všech směrech, ekonomickém, sociálním a environmentálním. Přechod k zelenému hospodářství pochopitelně předpokládá i koordinované kroky, celou škálu politik. A my bychom, pane předsedo, měli i do jiných politik promítnout toto ozelenění. Hovořím o energetické, dopravní, průmyslové politice, o zemědělství, o rybolovné politice, o politice surovin. Ale pokud se nezmění lidské chování, tak ty věci budou velmi obtížné. Pokud se změní chování, pokud člověk změní své chování, tak eh, budeme moci řešit skutečné příčiny nedostatku zeleného hospodářství. Hovořili jste také o financování, o financích, které jsou nutné k obnově vodohospodářské infrastruktury, k obnově tohoto zařízení ve Francii. Podle vás je zde tato infrastruktura zastaralá. Hovořila jste také o financování elektromobility. To je jedna z klíčových otázek, kterou jsme se zabývali na eh, neformálním summitu o víkendu. Jednou z hlavních otázek eh, bylo financování přizpůsobení se klimatickým změnám. Hovořili jsme také o rekonstrukci vodohospodářské sítě, aby se zabránilo ztrátám. Elektromobilita, rozvoj elektromobilů, to je také politika přizpůsobení se klimatickým změnám. Nemůžeme samozřejmě očekávat, že evropský rozpočet nebo rozpočty jednotlivých členských států pokryje všechny tyto kroky. Je důležité, aby se do toho zapojil také soukromý sektor. Je nutná spolupráce mezi soukromým a veřejným sektorem. Je nutné, aby do toho byly zapojeni soukromí investoři, ale také pojišťovny. A evropský rozpočet, pane předsedo, nemůžeme očekávat, že ten všechny tyto otázky vyřeší. Pane předsedo, já jsem se pokusil odpovědět na co největší počet otázek, které jsem si poznamenal. Pokud eh, někteří řečníci mají pocit, že jejich otázky nebyly zodpovězeny, Nebylo to určitě schválně a jestli chcete, tak mohu i dále pokračovat. Pane ministře, já bych eh, především vám chtěl poděkovat za to, že jste dnes odpoledne eh, přišel mezi nás, že jste s námi diskutoval o celé řadě otázek o eh, vašem programu. Mně se líbí ten horizontální přístup, který jste zvolili. Jsou tady klimatické změny, ale eh, je tady také eh, politika v oblasti vody. Což není náhoda, tyto politiky spolu souvisejí. Také jste nás informovali o vyznění konference OSN. Uvidíme, jak se nám podaří plnit své mezinárodní úkoly. My máme vždycky velké očekávání v souvislosti s těmito konferencemi, ale jak je potom naplnit? Eh, musíme vlastně hm, se ptát i na naši vlastní pozici. Eh, nebyla to eh, konference o životním prostředí, ale konference o trvalé udržitelném rozvoji. A možná, že sociální aspekt je pro účastníky z jiných částí světa možná důležitější než aspekt životního prostředí. A my se musíme na takovýchto příležitostech zaměřovat také na vyváženost, eh, rovnováhu s našimi partnery. Eh, vy nejste mm, neutrální eh, předsednictví, my také nebudeme vždycky příjemní, příjemně naladěni. Ehm, Eh, první dohodu o greeningu jste zmínil, je to jedna z věcí, o kterých je potřeba diskutovat dlouho a být trpělivý, tak aby eh, kvalita měla přednost přes, eh, před rychlostí. Tento Evropský parlament, ten letí tempem TŽV, oblastí legislativy a někdy je to rada, která spíše zvolí tempo Eh, nějaké místní lokálky. My jsme v parlamentu velmi rychlí při projednávání některých věcí, ale mm, já vás nyní požádám, abyste eh, vydrželi eh, v následujících šesti měsících i dále. Vy jste ministrem zemědělství, ale i ministrem přírodních zdrojů a životního prostředí. Když budete jednat s ministry zemědělství, myslete vždy na greening, myslete na životní prostředí a upozorněte i ministry financí, že my na naše opatření potřebujeme peníze. Můžeme schvalovat krásná usnesení, mít vznešené cíle, ale když se to potom všechno seškrtá na minimum, eh, tak eh, naše politiky nemůžeme provádět eh, a nemůžeme eh, čelit výzvám a mm, proto si myslím, že je pro nás velkou výhodou, že vy vlastně zastupujete resorty nakombinované. Je tady zastoupeno jak zemědělství, tak i životní prostředí. A úplně na závěr jste mluvil o chování lidí. Je to tak, jak to je a tady si myslím, že musíme my lépe naši politiku vysvětlovat. Proč jsme na evropské rovině udělali něco tak, jak jsme to udělali? Eh, velmi často na to není čas, ale v budoucnosti bychom se na to měli mnohem více zaměřit, abychom lidi více informovali, více s nimi diskutovali, protože jedině tak se může změnit chování lidí. Přeji vám mnoho sil, přeji vám mnoho vytrvalosti a mnoho úspěchu. Eh, na dobu vašeho předsednictví v radě. Eh, eh, předsednictví je dobře připraveno, ale jedna věc je jistá. Mnoho předsednictví už bylo dobře připraveno, ale měřit, měření budete podle svých činů. Takže a mm, se musí zapojit celé mužstvo, celé družstvo, celý tým. Ehm, já vám děkuji ještě jednou, že jste mezi nás přišel a přeji vám mnoho úspěchů. Děkuji vám, pane předsedo. Jenom ještě jedna maličkost. Rád bych řekl, že eh, v listopadu budeme mít konfer- na Kypru konferenci o blueprintu a bude nám velkou ctí, pokud eh, se budete moci dostavit eh, vy i ostatní vážení páni a poslanci, pokud byste nás eh, poctili svou přítomností. Je samozřejmé, pane předsedo, že ehm, vám budu kdykoliv k dispozici, pokud mě budete potřebovat. Děkuji vám za pozvání. Děkujeme vám a přeji ještě jednou mnoho úspěchů. A nyní už budeme očekávat činy. So, nach einer... Takže po prezentaci předsednictví, plánu předsednictví v Radě, budeme pokračovat eh, s našimi vlastními aktivitami a nyní se zaměříme na konkrétní legislativu. Eh, bod číslo 16. Zajištění bezpečnosti činností týkajících se průzkumu a produkce ropy a zemního plynu na moři. Každý si určitě pod tím umí něco představit. Je to eh, stručný a jasný nadpis. Eh, tento nadpis eh, by měl možná také být více vysvětlen, jak jsme o tom mluvili, že bychom měli svou politiku vysvětlovat občanům. Dobře, takže se pustíme do rozpravy. Kryton Arsenis dnes zastupuje pana zpravodaje, takže Krytone, prosím, máš slovo. Thank you very much. Eh, děkuji mnohokrát. Reading the remarks of Mr. Paletsky. Já tady eh, to budu číst místo pana Malec Paleckého, které se sem bohužel nedostal jedná se o potřeby moderní společnosti. Je třeba provádět průzkum nových ropných a e, plynových nalezišť. Musí se sejít ještě dále hlouběji do moře. A je třeba ale šetřit i z hlediska základní bezpečnosti. Vidíme, že někde ale dochází ke katastrofálním e, důsledkům, jako jsme to viděli e, při tragédii v, Golfském, v Mexickém zálivu. Proto takovéto věci bychom měli předcházet v budoucnosti. A pan Palesky zále říká, že vítá návrh komise a požá, pokládá ho za potřebný nástroj pro zajištění bezpečnosti a environmentálních norem po celé Evropské unii. Ale také dále říká, že je si jist, že přijde celá řada pozměvacích návrhů na posílení návrhu, tak, aby skutečně se dosáhlo kýženého. Dále eh, zdůrazňuje některé věci, které způsobují největší rozpory v tomto návrhu, protože eh, komise chce, aby to bylo nařízení, které bylo přímo uplatnitelné ve všech členských státech, ale představitelé odvětví a mnohé členské státy tvrdí, že lepší by byla směrnice. Nicméně autor poznamenává, že v předchozích diskusích v Evropském parlamentu i v ITRE se eh, hovořilo právě o této otázce. Pan si je toho názoru, eh, v tomto ohledu, že podporuje eh, stanovisko komise a i on je přesvědčen, že nařízení by mohlo pomoci vytvořit rovné podmínky po celé Evropské unii. Každopádně budeme muset mít funkční legislativní návrh, který by zajistil bezpečnost zdraví evropských občanů a také uchování mořského eh, eh, prostředí během průzkumu a těžby ropy ropy a plynu. Eh, operátoři tady musí mít všechny záruky, tak aby se eh, pokryly také náklady na vyčištění, pokud by došlo eh, k většímu neštěstí. Je to v souladu se stěženími zásady, zásadami environmentální legislativy EU, totiž znečišťovatel platí. A Týká se to velkých, ale i malých podniků, protože potom mohou často ehm, ohlásit úpadek a pak to vyčištění by museli platit daňoví eh, poplatníci. Přičemž eh, dále je tady ustanovení týkající se eh, veřejné účasti a informaci. Musí to být v souladu s mezidorními a evropskými právními podpisy a je třeba včas eh, konzultovat eh, občany, co se týče průzkumné a těžební činnosti. Je třeba, aby veřejnost byla informována také o významných haváriích a opatřeních se, se budou přijímat, aby se omezily škody je třeba také zajistit větší ochranu, tak aby bylo možné také anonymně nahlašovat věci, které působí e, obavy. Je třeba zvláště e, posuzovat environmentální otázky, když orgány poskytují licence na tyto činnost. Nemělo by jít jenom o ekonomický zisk, ale o udržitelný rozvoj a s ohledem na zachování zdrojů a veřejného zdraví. Eh, subjekty, hospodářské subjekty musí mít také plány eh, reakce na zvláštní situace a ty se musí pravidelně eh, kontrolovat, zda vyhovují a evropské podniky musí dodržovat nejvyšší standardy a to i tam, když působí za rámce Evropské unie. Týká se to hlavně těch, které Eh, blízko eh, hranic Evropské unie provádějí průzkumné těžební práce a nejsou evropskými eh, firmami. I oni musí dodržovat tyto normy a je třeba, aby bylo možné provádět společné inspekce námořních plošin a je třeba eh, správně vyvážit ochranu eh, životního prostředí, veřejného zdraví a práva firem na průzkum a těžbu. Je třeba předcházet haváriím, zatím ale každopádně musí mít firmy eh, správné plány odezvy, pokud by přece jenom k haváriím došlo, aby se jejich důsledky snižovaly. Eh, ať už se jedná o Severní moře, nebo Středozemní, nebo Černé moře, je třeba, aby tady byla efektivní legislativa a musí to být vlastně zátěžová zkouška pro eh, všechny takovéto činnosti, tak aby se také zjistilo, kde jsou nejnebezpečnější instalace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 to nebude nutné. Dank. Als nächsten Schattenberichterstatter. Děkuji. Nyní stínový zpravodaj Bas Eichhold. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, Krytone, za to, že jsi zastoupil zpravodaje, to je opravdu úžasné, Lulu CF, ropa, ty děláš opravdu všechno. Co ale můžeme říci k tomu stanovisku? My do široké míry eh, podporujeme linii, linii pana Paleckise, takže v tomto smyslu podpora pro zpravodaje je dobré posílit návrh komise, protože v některých eh, částech byl ten návrh komise trochu zklamání. Musím říci, že když eh, minulý rok zveřejnili svůj návrh, tak nás to trošku zklamalo. My souhlasíme, že se jedná o nařízení, ne o směrnici, někdy se vede také diskuse, někde, někdy a musí to být nařízení, abychom se ujistili, že to bude velmi přímé, že tam nebudeme diskutovat o tom, kdo co implementuje, kdo co dělá, kdo chce jít eh, co nejdále v oblasti bezpečnostních opatření, kdo ne a tak dále. Takže měli bychom se držet nařízení, zde souhlasíme se zpravodajem. Eh, klíčová priorita pro vrtné plošiny je samozřejmě zabránit opakování nehod, jako byl Horizon. Potřebujeme také inspekci inspektorů a role MC je velmi logicky, aby byla přítomna. To chybí v návrhu komise, ale ani zpravodaj se toho nedotýká. Můžete tedy očekávat pozměňovací návrhy která budou hovořit, které budou hovořit také o roli Evropské agentury pro námořní bezpečnost, protože tam potřebujeme evropský dohled. Při předcházení nehodám je také důležité ujistit se, že zde nebude žádné riziko ve velmi zranitelných oblastech. S ohledem na ekosystémy, ale také s ohledem na těžbu ropy na otevřeném moři. A tam hovořím o severní oblasti, o severním ledovém oceánu, kde voláme po moratoriu a budeme to tak dělat i ve svých pozměňovacích návrzích. A když se v té velmi nepravděpodobné situaci objeví problém, když dojde k dohodě, tak jedna velmi důležitá otázka je, zodpovědnost. Já velmi souhlasím s tím, že je třeba posílit eh, finanční ustanovení, ale nevím, kolik tam toho můžeme posílit, protože v této příležitosti je na pojišťovnách, oni vás asi pravděpodobně taky navštívili a oni říkají, my vás už nemůžeme více pojistit. To tedy ukazuje, že je to tak nebezpečné, že dokonce ani pojišťovny nevědí, do jaké míry mají pojistit, do jaké výše mají pojistit, eh, protože zde nejsou žádná data k dispozici. To znamená, že ropné společnosti provádějí činnosti, jejichž riziko není známo. A teď tu cenu by měly nést eh, veřejné úřady a ne soukromí investoři. Pokud to není možno pojistit, Dobře, není možno, nebo tedy není nutno zajistit to prostřednictvím pojištění, ale musí se nějakým způsobem zajistit, aby ty soukromé společnosti, které na sebe berou riziko a které také mají největší zisky, největší společností na světě je Shell, je to největší společnost na světě. To znamená, že oni by nenesli riziko v případě, kdy se to nepodaří, to není možné. My nemůžeme ani v našich vodách, ani mimo Evropskou unii, kde působí evropské společnosti, nemůžeme na něco takového přistoupit. Někde máme případy, že evropské společnosti působí mimo naše vody a i tam pro ně platí evropské předpisy. Také je důležité zajistit, že budou zodpovědné za všechny náklady, a budou zodpovědné také za vyzařování z provozu, protože zatím to tak není, ale je jasné, že musí platit, aby ty společnosti, které mají všechny ty zisky, budou zodpovědné za celý ten řetězec. A my to velmi jasně zdůrazníme ve svých pozměňovacích návrzích. Takže obecně podporujeme zpravodaje v tom, že chce posílit eh, návrh komise, ale my to chceme ještě více vyostřit. Děkuji. Vielen Dank. Děkuji panu Aikoutovi a zastupující stínový eh, zpravodaj Jan Gebrandy, který eh, zastupuje kolegyni Lepáš. Thank you very much, Mr. Chairman. Mnohokrát děkuji, pane předseda. Bohužel on tady ne, a paní tady není, paní kolegyně, takže mě požádala, abych za ní přednesl několik poznámek. Nejprve chci poděkovat Krytanovi a zpravodaji protože eh, ten návrh stanoviska je víc než dobré východisko. Jakožto liberálové, my předložíme několik pozměňovacích návrhů na posílení této zprávy, a to zejména v oblasti finanční bezpečnosti, monitorování ze strany EU transparentnosti a nezávislosti ověřovatelů představujících třetí strany. Jsme velice rádi, že pan Palakis nemění právní nástroje. My velmi podporujeme, aby to bylo Eh, nařízení a nikoli směrnice, jak navrhuje zpravodaj ITRE. Proto tady můžete počítat s naší velkou podporou, co je dále nesmírně důležité úloha, eh, kterou může sehrávat Evropská námořní agentura. Momentálně se omezuje na dopravu a podle skupiny liberálů je velice důležité, aby se její pravomoce rozšířily rovněž na těžbu a průzkum, o kterých teď hovoříme. Pak je tady další prvek a to je právní zodpovědnost a finanční zabezpečení. A tady už padlo několik velice případných poznámek. A my velice vítáme, že komise rozšiřuje rozsah směrnice o ekologické zodpovědnosti, to je velice pozitivní krok. A my jsme toho názoru, že hospodářské subjekty eh, v rámci postupu eh, povolování během eh, operací a v celém životním cyklu tohoto projektu musí dokázat, že mají dostatečné finanční kapacity, aby mohly zajistit náhradu, nápravu ekologických škod, které mohou být případně způsobeny. To je velice důležitý prvek. Konečně pak, pane předsedo, my se budeme hodně soustředovat na nezávislost ověřovatelů třetích stran a na transparentnost celého projektu. Jsme velice spokojeni, že zpravodaj sem eh, tady uvádí také extrémní okolnosti. To by se možná mohlo trošičku posílit aby eh, se nedělalo jenom to, co děláme teď. To znamená, že se začíná už eh, zvrty v oblasti Arktického moře. Děkuji. Děkuji. A nyní ještě Marina Jany Kudakis, která zastupuje kolegu Stevena. Thank you. Yes, I... Děkuji. Ano, já jsem tady vlastně eh, pan Stevenson Eh, ale budu číst jeho poznámky. Za prvé, si všichni prvně v parlamentu uvědomujeme, že námořní vrty jsou eh, v velkém riziko. Jak už můj kolega, eh, moje kolegyně Vicky Ford řekla, veškerá legislativa o námořní činnosti by se měla zaměřit na to, aby všechny dotčené země měly co nejvyšší úroveň bezpečnosti. Zároveň ale si musíme dávat pozor, abychom jaksi nešli eh, s kladivem na vrabce a e, proto by mohlo potom oslabit naši bezpečnost, kdybychom vyregulovali jaksi společnosti z trhu. Z hlediska Evropské unie jsem hrdá, hrdý na náš národní regulační e, e, rámec v Severném moři, protože ten se opravdu ukazuje jako nejlepší světový příklad praxe a vítáme, že část formulace komise právě vychází ze současného rámce ve Velké Británii je velice vhodné, aby i ostatní členské státy takto zvedly své standardy. Nicméně znepokojuje nás to, že komise tady navrhuje nepružné nařízení a ne směrnici, čímž nutí členské státy, jako je Spojené království, aby zrušili část svého úspěšného legislativního rámce a místo toho, aby tam dali evropské nařízení. Školení pracovníků eh, z hlediska nového právního základu by znamenalo velké náklady a hodně dlouho by to trvalo. Dokonce by to mohlo vést k poklesu bezpečnostních norem, protože inspektoři a odborníci na těžbu by se museli um, trošičku odpoutat od své hlavní úkoly, kterou je posuzování bezpečnosti. Také náklady na eh, implementaci um, návrhu, což se týče výkaznicí, by dělali asi 346 milionů liber. My to pořád počítáme v librách. Tyto návrhy by posléze je, tyto návrhy by mohly eh, vést prostě k právnímu chaosu. Eh, v tomto odvětví vidíme, eh, že výsledky špatné legislativy mohou být katastrofální. Jakožto europoslanec chci, jsem happy, že mohu ukázat model bezpečnosti kolegům a můžeme využít naše kasperní znalosti a pomoci přepracovat tento návrh tak, aby pracovníci v celé Evropské unii z toho mohli mít prospěch. Je možná, že někteří europoslanci by mohli využít toho a žádat dokonce o pozastavení všech vrtných prací na plošinách, ale žijeme v reálném světě. A dokud zelené lobby nám nepředloží života schopnou alternativu vůči ropě a plynu, musíme i nadále se snažit co nejbezpečněji a nejlépe zdrojů využívat. Není třeba ani říkat, že naše skupina bude předkládat celou řadu pozměňovacích návrhů k tomuto textu. Děkuji. Děkuji. Vielen Dank. Děkuji vám. Děkuji za občerstvující příspěvek ze Spojeného království. A nyní bych rád dal slovo kolegyni Wills, eh, která je jednou z dvou z stínových zpravodajek a je zde přítomna dokonce osobně. Paní Vils, máte slovo. Děkuji. Já bych chtěla hned na začátek poznamenat, že mně připadá nevhodné, když my jakožto výbor pro eh, životní prostředí píšeme pouze stanovisko. Eh, komise se zabývá bezpečností offshoreových aktivit a jde především o otázky o mm, bezpečnosti těchto otázek, těchto aktivit v souvislosti s životním prostředím. A je to náš výbor, který by který se zabývá sanací ekologických škod a mm, klimatickými změnami. ITRE eh, je příslušný pro průmyslovou politiku, měl by s námi spolupracovat, ale neměl by být výborem příslušným eh, v tomto tématu. Já si myslím, že eh, tady tím už je jasně dáno, kudy se ubírá, s kterým směrem se ubírá Evropský parlament. Ehm, komise vidí velké rezervy v oblasti bezpečnosti offshoreových aktivit a mm, předkládá návrh na řízení. Tudíž Evropská unie bude mít možnost zavést minimální standardy v členských státech. Ehm, eh, ambiciozní standardy pro celou Evropskou unii jsou žádoucí více nežli eh, kdy dříve eh, musí mít přednost před ziskem těžařských společností. Když se podíváte na eh, koncerny, které eh, neustále zvyšují ceny a eh, zaměřují se pouze na svůj zisk, dochází k tomu, že vlastně se snažíme zaměřovat na vyčerpávání i vzdálených, vzdálených ložisek zemního plynu a ropy, například břidlicový plyn nebo Eh, na těžbu, těžbu plynu v, eh, pod mořem. Pod, eh, v posledních dvou letech jsme viděli posílené úsilí. Pokud dojde k nehodě, tak se musí zajistit minimálně to, aby odpovědná firma eh, financovala eh, nápravu veškerých eh, ekologických škod, aby nesla veškeré náklady. V návrhu komise číslo 4 se mi zdá formulace být příliš vágní. Tady musí být jasně řečeno, že musí být poskytnuty k dispozici dostatečné, dostatečné finanční prostředky a finanční, prokázány finanční rezervy, nežli bude firmě mě udělena těžařská licence. Já varuji před změkčením těchto pravidel, protože nakonec by eh, ty škody platili evropští daňoví poplatníci. Já si myslím, že zpravodaj se svými pozměňovacími návrhy tady se ubírá správným směrem eh, v arktických a podobně citlivých oblastech Mm, vidím riziko nehody eh, za, eh, jako nepřijatelné. Žádná firma nebude schopna eh, nést finanční náklady nějaké ropné katastrofy v arktických oblastech. Na tomto místě bych ráda zmínila ještě to, že vrtné plošiny znečišťují moře už tak. Jsou to sice malá množství, která unikají, ale unikají trvale. Eh, odpadní vody do odpadních eh, vod eh, od mm, ročně se dostane ročně 6 milionů tun ropy. Jestliže mm, firmy nezastaví toto znečišťování životního prostředí, neměly by dostat žádné licence k dobývání ropy nebo zemního plynu v nových oblastech. Eh, firmy mm, investují velkou část finančních prostředků do průzkumu, ale zavírají oči před tím, že eh, zásoby zemního plynu a ropy nejsou obnovitelné. Koncerny by se měly více zaměřovat na obnovitelné zdroje energie, spíše nežli na to, aby se stále vyššími a vyššími náklady dobývaly stávající zásoby eh, ropy. Ve všech, měli bychom se snažit zabránit eh, těžbě v citlivých oblastech a schv, měli bychom se zaměřit na schválení bezpečnostních předpisů. Děkuji. Děkuji, paní Wills. Vy jste vznesla také otázku, proč vlastně my nejsme eh, hlavním výborem. Já jsem za náš výbor bojoval až do posledního dechu. Eh, nežli eh, o tom tedy rozhodla konference předsedů. Já jsem stejného názoru jako vy eh, co se týče kompetencí našeho výboru. My tady děláme stanovisko s exkluzivními kompetencemi Mm, pro výbor eh, k různým článkům a také ke sdíleným kompetencím eh, společně s výborem ITRE. To byl výsledek opravdu dlouhého eh, boje s kolegy z výboru ITRE. Já si osobně také myslím, že tento postup by patřil spíše mm, do našeho výboru, nikoliv do výboru ITRE, ale prostě takhle bylo rozhodnuto. Takže já bych nyní požádal kolegu Iva Koše, aby se ujal slova bez časového omezení. Ano, děkuji, pane předsedo. Minulý rok jsem nebyl v Evropském parlamentu, byl jsem v Národním schromážení ve Francii. A se současným eh, premiérem, panem Žánem Markero, jsme předložili návrh zákona, mám zde jeden exemplář tohoto návrhu, aby se zakázalo těžení na volném moři. Takováto těžba paliv je velmi náročná na energii, je k tomu třeba velmi těžká technika, specifické struktury, někdy opravdu velmi specifické, například eh, pokud jde o břidličný plyn, tam ty vrty jsou velmi nákladné, mnohem nákladnější než na povrchu. My máme příklad z Gvajány, eh, víte, že tam jsou pokusy ze strany Shell a dalších eh, těžit tyto zdroje. Velmi investují například Tulo sám o sobě platformu ENSCO provozuje, která stojí více než 300 tisíc euro za den. To je velmi nebezpečné pro životní prostředí, hlavně tedy v Gvajáně. A přitom tam je obrovská biodiverzita, která eh, těší mou kolegyni Sandrine Bellier a všechny ostatní samozřejmě. A je tam eh, riziko u mořských želv, eh, ale tam jsou i další rizika Nicméně eh, ten druh těch mořských želv má větší hodnotu než eh, všechny tyto instalace, než eh, to, co se může vytěžit. Já tedy myslím, že měla by být tato legislativa ještě přísnější k těmto platformám, k těmto plošinám, protože můžeme udělat jiné věci, abychom získali energii, jak říkají kolegové, například BAS. Děkuji, pane Kuše. Já jsem neomezil časově eh, vaši řeč, ale přesto jsme se dostali k závěru naší rozpravy. A ještě bych rád udělil slovo komisi a poté. Komise tedy nejprve, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, a děkuji všem, kdo se zúčastnil diskuse a děkuji i těm, kdo podpořili návrh komise. Cílem komise zcela jasně je vytvořit lepší podmínky pro průzkum a těžbu těchto zdrojů. a přejete-li si to nebo ne, budeme je používat ještě v dalších dekádách. I v naší cestovní mapě pro energetiku do roku 2050 usilujeme sice o nízkouhlíkovou ekonomiku a e, a pokládáme za nejlepší zdroje energie, obnovitelné zdroje. Nicméně musíme zůstat realisty a pragmatiky a uvědomit si, že ropa a plyn tady s námi budou ještě po celá desetiletí. Proto je velmi důležité mít patřičnou legislativu na evropské úrovně. A to i proto, že už se na mnoha místech eh, provádějí vrty, provádí těžba. Víme, že některé státy v tomto pokročily dále než jiné, jako Spojené království. Chtěl bych upozornit, že BP ale bylo eh, eh, zúčastněno v Condoru právě a to je britská společnost, pokud je mi známo. Je to tedy opravdu otázka, kterou se společnost musí zabývat a musíme regulovat, musíme upravovat tyto aktivity. Proto také navrhujeme nařízení, protože chceme se přímo obrátit na hospodářské subjekty, které provádějí tuto činnost, protože ty v první řadě mají zodpovědnost za bezpečnost eh, tohoto provozu. Je tedy jasné, že eh, diskuse, za to bude směrnice nebo nařízení, se bude dále eh, konat v tomto parlamentu. ITRE navrhuje směrnici a my jsme zaznamenali s uspokojením, že vy podporujete nařízení. A dovedete si představit, že se o tom diskutuje i v radě. Děkujeme vám za vaši podporu, za podporu hlavních směrů našeho návrhu. Zdůraznili jste celou řadu věcí, které jsou pravděpodobně poměrně obtížné a my docela dobře chápeme, proč zdůrazňujete význam například finanční zodpovědnosti. Je pravda, že dnes pojišťovny nejsou schopny krýt eh, veškeré škody, eh, k nímž by mohlo eventuálně dojít. A zcela jasně eh, je to věc, kterou si musíme uvědomovat, také to děláme a hledáme eventuální další alternativy, které najdete v našem návrhu, ale zcela chápeme vaše obavy. Ale myslíme si, že prostě žádné hotové řešení v tuhle chvíli se nenabízí. Pak tady byl také zajímavý návrh na společné inspekce eh, členských států v eh, tam, kde v oblastech, kde je jiná jurisdikce. To je jistě eh, zajímavá myšlenka, nejsem si jist, že to rada patřičně ocení, ale eh, je pravda, že je to zajímavé a máme příklady, kde probíhá řada takových aktivit a kdy se to týká ne pouze jednoho členského státu a kdy opravdu povzbuzujeme k větší regionální spolupráci, takže možná by se to mohlo osvědčit i zde. Také chápete, že se musíme zabývat i vyřazováním z provozu plošin a vrtných zařízení. To je určitě důležitá věc. A normálně by to mělo být zapracováno už do procesu povolování a e, vůbec licence, která je udělena, protože většinou se bere v úvahu celý e, životní cyklus neboli i vyřazení z provozu. Pak je tady další věc, kterou jste rovněž zdůraznili, a to je úloha EMSA. Chtěl bych vás informovat, že nařízení o EMSA, což je Evropská agentura pro námořní bezpečnost, bylo rozšířeno, aby EMSA se mohla rovněž podílet na věcech spojených s námořními plošinami. Sice to nezachází tak daleko, jak byste si to někteří z vás přáli, tedy oni nezajišťují dozor. To si myslím není úloha pro EMSA, alespoň zatím to nebylo eh, definováno jako její úloha. Postupujeme po krocích a zatím komise až takhle daleko nejde ohledně transparentnosti. Zajisté je to součástí našeho návrhu a my také přirozeně vítáme náměty, jak transparentnost dále zlepšovat. Pak jsou tady některé citlivé oblasti tím je třeba se zabývat už při povolacím procesu, protože před dvěma týdny jsem byl například v Norsku a tam jsou velké obavy, co se bude dít v Arktidě. A Norsko se samozřejmě tím velice eh, podrobně zabývá a určitě zajistí správné podmínky eh, než se bude moci zahajovat průzkum v nových oblastech. Chápem vaše obavy, ale z technického hlediska si myslíme, že se to zase dá vyřešit při povolovacím řízení, což je, myslím, ta nejlepší prevence, eh, jak si to přejete i vy. Čili prevence je určitě i tady nejdůležitější. Tady bych skončil. Určitě se můžeme těšit na celou řadu pozměňovacích návrhů z tohoto výboru. ITRE bude diskutovat tento návrh zítra dopoledne. A určitě rozprava v parlamentu bude vysoce zajímavá a e, budeme to sledovat s velkým zájmem. Musím říct, že v radě už také e, postupuje práce, pracuje se tam na tom už půl roku. A je to priorita i pro kyperské předsednictví. Proto předpokládáme, že by bylo možné zahájit trialog eh, parlament, s parlamentem a radou ještě do konce tohoto roku. Myslím si, že eh, si musíme uvědomit, že nesmíme ztrácet čas. Musíme vytvořit eh, co nejlepší podmínky pro průzkum a těžbu na moře a tady určitě je naším společným cílem vytvořit patřičné podmínky. A k tomu směřuje právě náš návrh nařízení. Děkuji. Komision? Děkuji zástupci komise a tudíž eh, jsme uzavřeli eh, rozpravu. 12. červenec, 12 hodin je eh, Lhuta pro pozměňovací návrhy 6. září eh, budeme diskutovat eh, tady u nás a hlasovat, eh, tady u nás diskutovat 19. září, hlasovat v našem výboru 10. října a potom ve výboru ITRE. To je časový harmonogram Děkuji všem účastníkům rozpravy a nyní se dostáváme k dalšímu bodu našeho pořadu jednání. Je to číslo 17 a 18, probereme je společně. Je to rámcový program pro výzkum a inovace Horizont 2020 a specifický program k provádění Horizontu 2020. Já bych nyní eh, nejprve dal eh, slovo panu zpravodaji a je to pan Kristian Silviu Bušoj. Vyslovil jsem správně vaše jméno, pan Bušoj. Chtěl bych poděkovat stínovým eh, zpravodajům a členům výboru za pozměňovací návrhy, jak se si čtyři stovky které se týkají nařízení a k rozhodnutí implementace Horizontu 2020 jsme dostali asi 200. Možná, že moje vystoupení bude trošku delší, ale chtěl bych se vyjádřit k některým důležitým pozměňovacím návrhům, i když se samozřejmě nebudu moci změnit ke všem a není to samozřejmě ani moje konečné stanovisko, protože některé bude třeba dále posuzovat. Také se těším, že si poslechnu pak kolegy, kteří určitě budou obhajovat svá stanoviska. Mnoho pozměňovacích návrhů přinášejí nové myšlenky v těch eh, oblastech, kde já ve svém návrhu jsem nepozměňoval návrh komise a já je ochotně podpořím. Některé pozměňovací návrhy se týkají také například přitažlivosti kariéry výzkumníka, protože je důležité získávat mladé badatele, abychom měli vynikající vědu v budoucnosti. Jak eh, jsem už říkal v předchozí diskusi, já jsem také pro interdisciplinární přístup. To si myslím je nejefektivnější přístup, jak řešit problémy společnosti společnosti a abychom eh, rychleji dosahovali velkých eh, průlomů ve vědě. Pak je tady velice citlivá otázka kmenových buněk. Máme hodně pozměňovacích návrhů a je to oblast, kde se budu snažit navrhnout eh, kompromisy či kompromis. Některé pozměňovací návrhy jsou ambicioznější než návrh komise, jiné jsou zase na první pohled restriktivnější. Já jsem sám předložil pozměňovací návrh, které trošičku pozměňují znění v návrhu, tak, aby se přihlédlo zase k návrhu komise. Co se týče alternativy kmenových buněk z lidských eh, embryí, přesouhlasím s tím, že by to nemělo být příliš preskriptivní, aby bylo možné eh, vyvíjet nové internativy. To znamená, eh, také ty, které se například berou z pupečníkové krve. A chtěl bych také říci, že pokud eh, embryonální kmenové buňky nelze patentovat, pak jsou tady jiné věci, kde jsou lidské embryonální buňky a ty se dají patentovat. Tudíž já bych byl velice opatrný při této argumentaci. Pak je mnoho pozměňovacích návrhů k nanotechnologiím a zejména i k bezpečnosti. Něco z toho dokáží podpořit, protože si také myslím, že nanotechnologie mohou vést k růstu a rozvoji vědy, ale že musíme myslet také na zdraví a bezpečnost i životního prostředí. Také pan Gutierrez dává pozměvací návrh biotechnologií, které se používají i v zemědělství při výrobě krmiv a potravin. Podporuji pozměvací návrh tak, aby se efektivně využívaly zdroje, aby se zvyšovala energetická účinnost, ale nejsem úplně přesvědčen, že bychom měli zvláště dávat prioritu ekoinovacím, jak říká vážený pan Seber. Je to protože eko-inovace je velice rozsáhlá záležitost a zahrnuje to spoustu činností, které už jsou pokryty jinde. Ohledně zdravotnictví, tady je zajímavá věc týkající se chorických, chronických chorob a tento důraz vítám a také pozměvací návrh směřující k prevenci a některé další věci jsou eh, komplementární k tomu, co už mám v návrhu a to podpořím přirozeně. Pak jsou další zajímavé pozměvací návrhy týkající se výzkumu gender genderové dimenze některých chorob. To si myslím je také zajímavá věc, kterou lze dále eh, zkoumat, protože někdy opravdu pro různá pohlaví, různé choroby představují eh, rozdílnou zátěž. Ale některé poznávací návrhy jsou problematičtější. Hlavně ty, které vyčlenují kategorie určitých pacientů a nebo tam, kde se říká, že by se měly eh, financovat aktivity co do chronických chorob. Například rumunský kolega hovoří o postižených ale zejména v této zdravotnické části nevidím, proč by se měla vyčlenovat tato kategorie. Já bych ten text raději ponechal obecnější, přičemž zůstávají otevřené dveře k aktivitám, které se týkají řešení problému lidí s potěnčejí. Zase chronické nemoci, o tom už jste hovořili i minule. Myslím si zase, že je lepší vyškrtnout všechny příklady, aby všechny chronické choroby byly na stejné úrovni a aby žádná choroba nebyla vnímána jako vyčleněná vyčleněna z horizontu 2020. Pak jsou tady některé příklady a to jsou těch pozměňovacích návrzích a ty bych tady nerad viděl. Určitě najdeme kompromis. Pak ale podporuji ty návrhy, které se týkají vzácných chorob. Velice důležitá je to i pro mě. Pak personalizovaná které jsou potom eh, gramotnost, fertilita a rizikové faktory a životního prostředí a podobně. Musíme se jenom dohodnout na na textu, na znění a musíme všichni pracovat na kompromisech. Potom eh, bezpečnost potravin. Eh, tady souhlasím s těmi, kdo dávají pozměňovací návrhy ekosystému na celého řetězce dodávek. Myslím, že se všichni dohodneme, že musíme optimalizovat tento řetězec a že musíme se zabývat bezpečnosti potravin a že musíme také eh, podporovat lepší stravovací návyky. Energetika. Eh, tady musíme se podívat na mm, zejména kvantitativní cíle týkající se snižování eh, emisí mm, skleníkových plynů. Byť si myslím, že to sem nepatří do této ideologické debaty, ale pro náš výbor to důležité je a je tedy důležité o tom hovořit. Horizont 2020 samozřejmě musí přispět eh, k tomu, aby se zaváděly obnovitelné energie a také, aby se hledala nová možnosti úložiští pro um, obnovitelné zdroje a mělo by se tedy dosahovat environmentálních politických sílů prostřednictvím Horizontu 2020. Spousta kolegů také žádá o eh, to, aby i vodohospodářství se sem zařezil do pát, eh, spolu s, s klimatickou akcí. Tohle to podporuje, ale budeme muset ještě hovořit o tom, jak se dohodnout na, kompromisně na konkrétním názvu. Pak ohledně eh, účasti malých a středních podniků aby měli přístup tedy k těm novým technologiím a societálním výzvám. Tady to budeme muset diskutovat, máme různé návrhy, jsou tady některé otázky, které se vůbec týkají samotné zásady vyčlenování peněz pro malé střední podniky. Bude třeba zase hledat kompromis. Nakonec bych obecně něco řekl k rozpočtu. Jak jste viděli, já navrhuji pozměvací návrh, kde se vlastně všechna čísla převádějí na procenta. To jsme říkali už minule, protože si myslím, že to zaručí, že ať už bude jakýkoliv výsledek vyjednávání z, z MF bude, tak ta, ta váhy eh, zůstanou pro priority v programu tak, jak jsou nastavené. Pro mě je to důležité a doufám, že budete moci s touto zásadou souhlasit. My jsme o tom hovořili, tedy hovořilo se o tom a bylo to dohodnuto ve FITRE, to je pro Horizon 2020 2020 hlavní výbor. Co se týče nákladů, jsou rozdíly. Také jsem proto navýšení rozpočtu a co se týče jednotlivých priorit, tak jsem pro navýšení výzkumu v zdravotnictví, protože to je důležité pro konkurenční schopnost a vůbec dlouhodobý prospěch. Co se týče eh, rozpočtu na EIT, tak eh, já bych raději měl tady eh, větší rozpočet v rámci na každou societální výzvu. A když to všechno dáme dohromady, tak to znamená, že Evropský institut technologie bude sám řídit tento rozpočet a bude také se z něho zodpovídat. A na excelentní věda, to tady bych to raději trošku snížit a dal to na industriální leadership, zejména na malé střední podniku a societální výzvy. Ne, že bych se nemyslel, že základní výzkum není důležitý důležitý, ale myslím si, že potřebujeme hlavně peníze na to, co vede k inovativním produktům, které se dostanou na trh, než abychom dávali více peněz do základního výzkumu, který ne vždycky se stá, přetváří v e, inovace. Po letních prázdninách dostanete mé návrhy na kompromisy, tam, kde to půjde, abychom v posledu měli jasný a um, přehledný text. Samozřejmě, že uspořádám tolik schůzek se stínovými zpravodaji, kolik bude třeba, abychom hovořili o um, kompromisech. A hned na začátku chci říct, že by to měl být koncizní text. To znamená, že ne, to nebude jenom e, kompilace všeho možného, zejména ne tam, kde by se jednalo o ne nezbytné doplňky. Děkuji, pane Bušoj, za vaši podrobnou prezentaci vašeho zpráv, vaší zprávy. Nyní stínový zpravodajové jako první eh, za EPP. Paní Gutierrez Cortines, prosím, pět minut maximálně. Děkuji, pane předsedo. Já jsem chtěla poděkovat panu Busojovi za jeho úsilí tento program je mnohem složitější než ostatní, se kterými jsem pracovala. Já jsem hodně pracovala na šestém, sedmém a osmém, ale tenhle je mnohem složitější. A zároveň chci upozornit, a je to jeden z důvodů, proč si myslím, že je tady tak málo lidí, že studovat tento program je stejně složité, jako složit eh, nějakou zkoušku z komplikovaného předmětu ve škole. Program Horizont. Je jako takové rezime, takové schrnutí, které je potom rozděleno do dalších specifických programů. A já zde chci upozornit na technický problém. Musíme si dát velký pozor na kompromisní pozměňovací návrhy, protože všechny ty věci musí být na určitém místě. Když se změní to místo, tak můžeme celý projekt ohrozit. Proč? Protože každý program spadá, nebo každá kapitola spadá pod určitý orgán, který jej řídí. Pokud něco přehodíme, tak ten projekt přesuneme, nebo ten program přesuneme pod jiný orgán, takže s tím si musíme dát velký pozor. Je lepší tu věc zopakovat čtyřikrát, mít tam čtyři pozměňovací návrhy ve stejném smyslu, než to nějakým způsobem posunout. Například klimatické změny, tam eh, vznikl ten problém kvůli jednomu italskému problému. To musí být eh, na tom místě, které tam bylo naplánováno. Nemůžeme to přesouvat z jedné kapitoly do druhé. Já si myslím, že je velmi důležité, že to obecné občas brání tomu, aby se udělalo něco konkrétního. Jsou zde témata, která se obecně vztahují k horizontu 2020, například definice infrastruktury ten máme v horizontu 2020 a ve, ve strukturálních fondech, protože když se hovoří o infrastruktuře, lidé mají pocit, že se jedná pouze o fyzickou investici. Ale komise už hovoří o tom, že to může být třeba informatická síť. Pokud jde například o výzkum či darování orgánů nebo klimatické změny, takže musíme velmi jasně říci pro interpretaci na všech rozhodovacích úrovních, eh, jako třeba ministerstva, pokud jde o strukturální formy, fondy, nebo horizont 2020, tam to musí být eh, zajištěno, aby zde byl stejný přístup. A podle mě ve všech kapitolách chybí přesun těchto znalostí do vzdělávání, na vzdělávací systém. Tady se vyučují věci, které už jsou dávno zapomenuty, už eh, jim nikdo nevěří. My se musíme mnohem více zabývat těmito obecnými tématy, což je takové zastřešení. No a potom dvě, tři konkrétní věci. Město, to je urbání krajina a také životní prostředí. A my, když hovoříme o obnovitelných a neobnovitelných zdrojích, musíme si uvědomit, že tam jsou budovy public heritage. To neobnovitelné, to je obecný pojem, který obsahuje spoustu věcí a já předložím pozměňovací návrhy, protože to neobnovitelné musí být ochraňováno obecně. Dále, voda. To bych chtěla zdůraznit. Já jsem neustále v kontaktu s výzkumníky, kteří se zabývají vodou a také s podniky. Máme už eh, velmi rozvinuté technologie, například pokud je o čištění vody, ale dobře není znám eh, ten eh, vodní cyklus, pokud jde o cyklus, který začíná deštěm, končí třeba záplavami proč se vůbec objevují záplavy. To je základní znalost, kterou bychom měli prohloubit. Dále. Zde máme kontrol vodních toků, to je důležité. Máme třeba v Evropské komisi nádhernou mapu Dunaje ale ty přítoky Dunaje se rozlévají do mnoha zemí. Ovlivňují mnohem více zemí než Dunaj jako takový. To znamená, i když máme něco na jednom přítoku Danuje, Dunaje, tak to vlastně ovlivní celé to povodí. Musíme tedy mít informační síť, která nám umožňuje šířit informace a všechny tyto údaje jsou důležité pro kontrolu takových věcí, jako je znečištění a tak dále. Protože znečištění může mít nezvratné dopady. Zemědělství. Já si myslím, že zemědělství v budoucnosti eh, se musí změnit, aby reagovalo na klimatické změny. Musí vzniknout eh, nové rostliny, rovné plodiny, které eh, budou reagovat na tu eh, změnu klimatu, protože my pořád eh, sadíme saláty, které nejsou schopny snášet toto podnebí. Měli bychom vysazovat více kaktusů, které se dají jíst a které jsou velmi dobré, ale to pořád ještě v laboratořích. Zatím se to ještě nevyřešilo, jen Izrael v té věci něco udělal. A další věc, která mě připadá velmi důležité, eh, možná je to takové už trochu směšné, protože pořád říkám slovo důležité, důležité. Jsem jako ten profesor, který si myslí, že jediný předmět, který je důležitý, je jeho předmět, ale transparentnost. Tam musíme rozlišit eh, dvě věci Evropská unie má velmi složitý a nepřehledný informační systém. Měli bychom tento systém změnit, aby transparentnost byla větší. A potom, na jedné straně máme veřejné, veřejný přístup a na druhé straně veřejné údaje. Ten veřejný přístup, to se vztahuje v podstatě k časopisům, časopisům, které zveřejňují výsledky eh, výzkumu, takže tam je opravdový monopol dvou nebo tří podniků v Evropě, které kontrolují všechny publikace v Evropě a eh, univerzity nemají peníze na to, aby si je koupili. A to je ten public access a Evropský parlament musí bojovat za to, aby výzkumníci mohli publikovat eh, své výsledky, výsledky svého výzkumu. A další věc jsou data, údaje z výzkumu které často musí být tajné, dokud nebude výzkum uzavřen. A především pokud je o inovace, žádný podnik se nezaplatí žádného výzkumníka, který by zveřejňoval výsledky svého výzkumu. Ten public access musí být úplný a právo na publikaci a právo na to, aby člověk neplatil za svůj vlastní výzkum. To je opravdu úplně hloupé, abyste si musel zaplatit eh, právo na tu publikaci a potom si koupit eh, ten časopis, eh, kde budou publikovány vaše vlastní výsledky. To je opravdu absurdní. Potom záleží na tom, zda se jedná o inovační výzkum nebo o základní otevřený výzkum. Děkuji. Děkuji. Nyní pan Vittorio Prodi. Pět minut. Pět Minuten. Pět minut, dobře. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také zpravodaji za tyto dokumenty, které jsou velmi důležité fundované. Bohužel jsou si příliš blízké. Možná by bylo dobré je více odlišit, anebo z nich učinit jeden dokument. Proč? Protože jsou zde pojmy, které se velmi často opakují a i pozměňovací návrhy, které byly předloženy, byly předloženy k oběma těmto dokumentům, takže je to taková trochu složitá práce rozlišit eh, mezi jedním a druhým dokumentem a optimalizovat je. Na jedné straně máme establishment, tedy zavedení, na druhé straně implementation, provedení tohoto dokumentu. V obou případech eh, máme před sebou velmi náročné dokumenty, velmi důležité dokumenty pro celou Evropskou unii. Tady jde skutečně o naši konkurenceschopnost na celosvětové úrovni. A měli bychom usilovat o excelentnost v této oblasti. Především Pokud jde o náš výbor, tak eh, zde jsou velmi jasné environmentální aspekty a aspekty veřejného zdraví. U veřejného zdraví musím říci, že zde máme před sebou spoustu možností, které musí být přiznány a myslím si, že i pozměňovacích návrzích to bylo poměrně omezeným způsobem zdůrazněno, zatímco všechny genomické nebo toxomické techniky jsou velmi důležité společně s tou specializovanou medicínou, která se zakládá na uznání specifického genomu pacienta, aby bylo možno provádět terapie připravené na míru pacientovi. To je velmi důležité. Já jsem si včera zrovna četl na, v International Herald Tribune o e, řešení, nebo tedy o terapii e, akutní leukémie u dospělého, bylo to možné právě díky tomu, že se jednalo o pacienta obrovské laboratoře na univerzitě ve Washington State. Tato laboratoř provedla zmapování jeho genomu a našla řešení, které bylo velmi, velmi úspěšné. To jsou tedy velmi důležité věci a myslím si, že je důležité také to, aby tyto možnosti byly využívány. Přidruženým aspektem tohoto všeho a také při povolování těchto léků si musíme uvědomit, že je možno více využívat technik, které nevyužívají zvířat, využívají třeba buněčných kultur, na jejich základě je možno získat informace, které nás budou informovat o pravděpodobné, pravděpodobnostech a o rizicích toho, že ten či onen lék nebude účinný. Společnosti, které vyrábí léčiva, farmaceutické společnosti, by potom měli problém nějakým způsobem ospravedlnit vysoké ceny. Myslím si tedy, že by bylo důležité věnovat pozornost všem technologiím, které jsou nezbytné pro povolování právě s ohledem na to, že nám půjde o snižování těchto nákladů. A to je možné, když se zvýší také přesnost testů. A to je podle mě velmi důležitá věc. A stejně důležité je jakékoliv přizpůsobení se klimatickým změnám, nebo tedy veškerá ta problematika přizpůsobení se klimatickým změnám. Zde se hovořilo o vodě Voda je samozřejmě důležitá, ale my musíme, můžeme a musíme opakovat též ve vztahu ke všem přírodním zdrojům, protože jsou zde některé přírodní zdroje, které jsou ještě ohroženější než voda. Je to tedy celá řada věcí, které mohou vyplynout eh, v celém tomto komplexu aktivit, eh, kterým se bude věnovat zpravodaj ve svém úsilí o pozměňovací návrhy, kompromisní pozměňovací návrhy. Děkuji, Vittorio. Jill Evans jako další, prosím. Děkuji, eh, pane předsedo. Chtěla bych také poděkovat zpravodaji, protože evidentně do toho vložil obrovskou práci. A myslím si, že je důležité, abychom si všichni uvědomili, o jak významnou věc se jedná. E, my ve Walesu mezi mými voliči máme více než 85 milionů euro na výzkum a to samozřejmě nejenom pro zdraví komunity, ale představuje to také potenciál pro ekonomický rozvoj. A eh, byla bych ráda, aby program Horizon 2020 se budoval tak, jak se to dělalo v minulosti a aby to vedlo také k udržitelné a konkurenčně schopné ekonomice. Někteří kolegové zmiňovali zdravotnictví. Já bych se tady chtěla soust zaměřit na poslední bod, kterou zmiňoval pan Brody, a to je změna klimatu. Právě tento výbor pro životní prostředí si myslím by se měl v první řadě zabývat tím, jak lze financování Horizontu 22 eh, využívat pro zmírňování klimatických změn, pro využívání obnovitelných zdrojů, bezpečnost potravin a zachování biodiverzity, což je neméně důležité než ostatní zmiňované věci. Výzkum samozřejmě potřebujeme, aby se zkrátil eh, ten řetězec potravin a aby se snižovaly náklady. Pozměvací návrhy z mé skupiny se budou zaměřovat na to, aby návrh stanoviska ještě více bral v úvahu tyto cíle. Vím, že to zmiňoval i pan zpravodaj, ale my se chceme zaměřit právě na to, jak to dále posílit. Udržitelnost se zdůrazňuje v celém textu a také potřeba zvažovat sociální dopady financování. A jeden z návrhů, které my děláme, se například týká toho, aby komise prováděla ekonomické, sociální, etické hodnocení plus posouzení udržitelnosti konkrétních projektů. Nemyslíme si, že Horizont 2020 by se měl použít na financování velkých projektů, jako je AITA, nebo na rozvoj geneticky modifikovaných organismů, ale chtěli bychom, aby se od toho podporoval globální eh, systém sledování eh, životního prostředí. To, to by znamenalo posílení polupráce na mezinárodní základě v tomto odvětví. A je důležité, aby byly stanoveny priority výzkumu a to se spolupráci s občanskou společností. Proto dáváme pozměvací návrh, kde vyzýváme k dialogu k tomu, aby se vytvářely platformy za tímto účelem. Například potenciál eh, farmářů a malých podniků by se měl využít pro inovace. To je velmi důležité a mělo by se to zvláště zdůraznit z hlediska potravinového řetězce, ale také, eh, aby se využívali právě místní producenti a myslíme i na blahobyt, dobro zvířat. Pak eh, další věc je harmonizace a vůbec vztah mezi tímto a strukturálními fondy, protože když se to dá dohromady efektivně, zvýší se konkurenční schopnost výzkumu a inovací. Proto jsem přesvědčena, že můžeme se velice výrazně vyjádřit k horizontu 2020 za tento výbor a to zase přispěje k udržitelnější nízkouhlíkové a udržitelnější ekonomice. Děkuji. Next speaker is Alda Obrigada, Presidente. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že tato zpráva a tato otázka výzkumu a inovací Horizont 2020 je velice důležitá nejen pro Evropu, ale i pro západní svět jako takový. Proto bych chtěla panu zpravodaji poděkovat za tu obrovskou práci, kterou vložil eh, do eh, vypracování eh, stanoviska k tomuto tématu. Ráda bych se vyjádřila blíže k několika aspektům. Jednak eh, jsou to pozměňovací návrhy GUE, zejména pozměňovací návrhy zaměřené na zdravotnictví, ale nejen na zdravotnictví nebo veřejné zdraví. Eh, jedná se o pozměňovací návrhy 300 344, eh, 345 jde o eh, rovnost šancí a o přístup k veřejné dopravě a také o pozměňovacích návrzích, které jsem předložila sama. Budu se eh, snažit o nich mluvit Jak si v jednom. Jde o to, že neexistují dostatečné investiční prostředky, Ehm, na diagnostikování eh, některých nemocí. Pak jsou tady pozměňovací návrhy zaměřené na eh, předávání výsledků výzkumu. Eh, jde také o endemické nemoci například a o vývojové výzkum vývojové, vývoj vývoje. Zdravotnické systémy jejich efektivita, eh, také hledisko chudoby v souvislosti s přístupem ke zdravotnictví. Eh, tyto pozměňovací návrhy, o těch eh, se určitě dá diskutovat, určitě je možné dojít k určitým kompromisům. Ráda bych se vyjádřila k jedné sporné otázce, a to jsou kmenové buňky. Máme tady k tomu dva pozměňovací návrhy. První z nich je 53 a ten se zabývá doplněním návrhu komise. Komise nepožaduje povolení pro využívání lidských kmenových buněk a my navrhujeme, že eh, by se zřizovaly veřejné databáze eh, embryonálních kmenových buněk. A ten druhý pozměňovací návrh eh, je číslo 130 a já si myslím, že pokud jsem to pochopila správně, tak v podstatě potvrdím to, co říkal na začátku Kristian. Ale eh, tady uvidíme, jestli se nám podaří eh, dojít schody. V této oblasti totiž navrhujeme, aby priority v eh, oblasti výzkumu a financování byly v souladu s, se stavem vědy mluvíme o horizontu 2020, tedy 2014 až 2020 a mm, pokud budeme předkládat návrhy, které se budou omezovat na to, co známe z té které oblasti v tuto chvíli, tak eh, to nebude nějak užitečné. Čili my doufáme, že v následujících šesti letech dojde v této oblasti k obrovskému vývoji a proto je důležité, aby tyto návrhy eh, přihlížely eh, k tomu, jaký bude stav výzkumu a vědy v budoucnosti. Ještě na závěr bych chtěla říci, že si myslím, že moje frakce určitě bude ochotna eh, ke kompromisům tam, kde to bude možné. Těšíme se na diskusy eh, s panem zpravodajem, ale ještě jedna věc v souvislosti s tím, co zde již zaznělo. Já si myslím, že to byl pan kolega Prody, Mm, který mluvil o personalizované medicíně. A já mám velké pochybnosti o tom, zdali personalizovaná medicína může takto fungovat. Ehm, jak co se týče léku, tak i co se týče mm, farmakogenetiky. Já si myslím, že jsme nahony vzdáleni ještě té situaci, abychom ehm, měli vědecké důkazy o tom, že toto je možné. A proto bych eh, přeci jenom ráda upozornila na to, že bychom měli být opatrnější, když ehm, ve svých očekáváních eh, právě v oblasti personalizované medicíny. Já si myslím, že jsme opravdu nahony vzdáleni ještě uplatňování takovéto medicíny, a i, eh, ne, eh, ale i farmaceutické firmy a nejen oni někdy přehánějí tato očekávání. Děkuji, pane předsedo. Děkuji kolegovi Bušojovi za jeho práci a za otevřenost. Ehm, Eh, v tom smyslu, že ehm, výsledky z této diskuse eh, mohou být potom použity v dalších mm, diskusích. Já vím, že tady bychom se neměli dohodnout na nějaké seznamu chorob. My bychom eh, měli spíše hledat evropskou přidanou hodnotu. Ehm, v ITRE běží diskuse o tom, zdali zdraví je vůbec prioritou evropského výzkumu, protože někteří kolegové si myslí, že politika v oblasti zdraví je národní záležitostí já si naopak myslím, že bychom zde spolupracovat měli. Důležité je spolupracovat s výzkumem, zejména pokud jde o vzácná onemocnění. Uh, kdy jej, počty těchto nemocných v jednotlivých členských státech jsou příliš nízké na to, aby se mohl financovat ehm, výzkum. E, a dále potom jsou to závažná onemocnění dětí, e, která by měla být léčena stejně intenzivně jako vzácná onemocnění. Tady bychom měli vytvářet ehm, popudy pro, podněty pro schvalování léčiv ale eh, tady nemůže výzkum generovat všechno, co potřebujeme, tedy vzácná onemocnění a závažná onemocnění dětí. To by měly být věci, které bychom měli výslovně zmínit ve stanovisku parlamentu. Eh, k šestému a sedmému rámcovému programu se nám to nepodařilo tak prosadit, jak jsme si představovali a já prosím, aby tedy mé pozměňovací návrhy eh, k této věci byly podpořeny. Pak jsem předložil několik pozměňovacích návrhů zabývajících se diagnostikou diagnostikou a terapií Eh, když čteme ten text komise, tak máme totiž pocit, eh, já eh, tady nechci nikomu nic podsouvat, ale máme pocit, že se tady hm, výsledkem toho budou generovat obrovská data za účelem předpovídání určitých onemocnění, ale k čemu to je pacientovi? K čemu je pacientovi, že se dozví, že pravděpodobně onemocní tou a tou chorobou? Jsou to věci, které třeba nejsou vůbec léčitelné, pravidelné, nemáme žádné preventivní eh, metody a proto si myslím, že téma diagnostiky se musí propojit s tématem eh, prevence a terapie mnohem lépe. Není cílem mít diagnózu, když nemám žádnou vhodnou terapii nebo prevenci. Čili proto bychom eh, tady měli vytvořit opravdu propojení ehm, Samozřejmě, že všechny výsledky výzkumu se nedají denně eh, převádět do praxe jedna ku jedné, ale di- měli bychom analyzovat diagnostické eh, metody, eh, ze kterých vyplývají i terapeutické možnosti. Kolegové, kteří mluvili přede mnou, nepodpořili Vitoria Prodyho, já ho naopak podporuji v oblasti personalizované medicíny a myslím si, že bychom tento přístup měli podpořit. Další věc, kterou bych sem rád zařadil, specifická věc a e, sice se jedná o antikoncepci, konkrétně o mužskou antikoncepci. E, momentálně víme, že e, zátěž, zatí, e, zdravotní zátěž, e, zdravotní rizika spojená s antikoncepcí nesou víceméně ženy. E, ča, jsou to vedlejší účinky, často e, tady vznikají i alergie. A celé mm, velké množství vědců zkoumá mužskou antikoncepci už dlouhá léta. A e, technicky je to možné, ale je zapotřebí, aby e, tady byla, to bylo více podpořeno, tak aby se e, tato možnost dostala do praxe. Já si myslím, že by to vedlo ke zmírnění mnoha problémů, které máme nyní. Poslední věc, kmenové buňky. Existuje tady celá řada návrhů, pozměňovacích návrhů, já jsem si je pročetl velmi eh, pečlivě a mnozí z EPP, eh, pan Mikolášek eh, Zaborská, dostávají velkou podporu. Určitě jsou k tomu i právní důvody. Proč je zde taková ta podpora? Já na základě toho, co předložil kolega Bušoj, jsem se pokusil vypracovat kompromis, který na jedné straně podporuje tu myšlenku, kterou přinesl pan Bušoj, alterna- hledání alternativ, Eh, nejde o to mít jednu nebo dvě alternativy, ale v podstatě mm, jak si podpořit všechno, co bude mm, eh, vyvinuto eh, v budoucnosti. Embry, výzkum embryonálních kmenových buněk, zdali jej má Evropská unie podpořit nebo ne. Já si myslím, že tady asi nenalezneme žádný kompromis, který by narazil na širokou podporu. Eh, to je to téma opravdu velmi sporné, které bude vždy vyvolávat eh, neklid. Ehm, my tady máme přes 600 pozměňovacích návrhů a rozhodli jsme se, eh, že se omezíme na naše základní kompetence, což je životní prostředí, bezpečnost potravin a veřejné zdraví. Možná, že by byla jedna možnost toto téma prostě vyčlenit a říci, že tyto pozměňovací návrhy by měly být prodiskutovány zákony v ITRE a nebo ve výboru pro právní záležitosti, které jsou kompetentní a my, že bychom se do toho nepouštěli. To vám nabízím k úvaze. Nejsem si totiž jistý, že zdali mezi těmi tak rozdílnými pozicemi můžeme najít kompromis. Ale každopádně je to nakonec jenom stanovisko, nej, nejsme zde příslušným výborem. O etických a právních otázkách určitě budou diskutovat jiné výbory, které jsou k tomu příslušné. A říkám si, jestli by nebylo moudré toto vlastně vůbec z naší strany jaksi vyčlenit. Děkuji, Petr Líze, a nyní. Dank, voorzitter. Eh, dank aan alle collega's voor de, voor de... Děkuji, Děkuji kolegům za eh, jasnou prezentaci jejich pozic. Horizont 2020 to je třetí rozpočet Unie a tudíž enormně velký fond eh, na podpoření naší nové eh, ekonomiky, ale také zaměstnanost a růst. Otázka je, jak chceme tento Eh, program využít fragmentovaně, eh, zaměřit se na různé cíle a říct si přesně, jaké cíle chceme dosáhnout, anebo popsat výsledky. Tedy eh, možná, že bychom měli komis, to naplňování přenechat komisi nebo eh, podnikům. Eh, já si myslím, že někdy jsme příliš preskriptivní, že někdy velmi přesně popisujeme, čeho chceme dosáhnout, namísto toho, abychom řekli obecně, jaké mají být výsledky. V mm, programu Horizont 2020 tady eh, popíráme, tady, tady chceme čelit třem velkým společenským výzvám. Jednak je to demografický vývoj, tedy stárnutí populace, potom současně stále Eh, větší eh, urbanizace eh, a potom jsou to výzvy týkající se dopravy, dále stabilní a spravedlivé hospodářství a nakonec klimatické změny, energetika, suroviny, energetická účinnost, diverzifikace. Já bych řekla, že když to všechno budeme příliš přesně předepisovat, tak se vlastně jaksi roztříští naše snahy do mnoha témat, která spolu vlastně ale velmi těsně těsně souvisejí. A pokud pro každé z nich budeme vytvářet zvláštní hromádku, tak to bude kontraproduktivní. Tady jde o velký, eh, velké množství peněz na vývoj a výzkum. Ale to je zároveň slabá, slabé místo Evropy, eh, které spočívá právě potom v převodu těch inovací, v přenosu těch inovací do praxe, do podoby produktů a služeb eh, a tím pádem zprostředkovaně do eh, podpory zaměstnanosti a růstu. Čili o to se musíme snažit, o přemostění tohoto údolí smrti, eh, převodu, přenosu výsledků vědy a výzkumu do praxe. Tedy nejde nám o to produkovat stále více poznatků, ale jejich praktické využití, transformace do praxe. Do praxe. Ekoinovace, to je další důležité téma, které bychom měli více zdůraznit, ale nechci, neměli bychom zase předepisovat, jak na to. Eh, dále podporuji to, co říkali jiní kolegové eh, v souvislosti s vodou. Voda je vždycky důležité téma. Je to také téma. Týká se eh, také všech ostatních výzev, které jsem již zmínila. A právě v Evropě máme problém v této oblasti. Polovina Evropy e, je e, na suchu a druhá polovina e, pod vodou, trpí záplavami. Tady, co se týče Evropy, promiňte, co se týče vody, má Evropa také co nabídnout. A v Evropě máme už celou řadu programů, které existují a fungují a občas Mm, já eh, už se tím tématem zabývám také dlouho, ale stále narážíme na stejné problémy, že kvůli stromům nevidíme les, čili eh, Máme spoustu platform, organizací, eh, máme mm, partnerství pro inovaci, máme EIT, e Čili dost často postupujeme velmi fragmentovaně v mm, naší politice a všechno bychom měli vsadit na jednu kartu a to je karta excelence a inovací a eh, tady bychom opravdu neměli eh, dělat žádné kompromisy. Děkuji Judith Merkis a nyní kolegyně eh, Kurovič. Chvále lipa, předsednik. Děkuji, pane předsedo. A velice děkuji zpravodaji. který se zabývá touto velice důležitou věcí pro naši budoucnost, protože program Horizont 2020 je vlastně eh, naděje pro mnoho lidí, vnáší naději do oblasti zdravotnictví a doufáme, že skutečně bude možné stimulovat přenos znalostí do praxe, což zase může vést k tvorbě nových pracovních příležitostí. Také jsem předložila pozměvací návrhy a podpořili je moji kolegové. V nich se soustředili právě na oblast zdraví, protože tento aspekt má základní význam vzhledem ke stárnutí obyvatelstva musíme zajistit, že bude možné využívat všech eh, dostupných technologií. A telemedicína může určitě zkrátit eh, čekací doby na klinikách a v nemocnicích. Nejhorší dnes je to, že čekárny praskají ve švech a že pořád lidé mají malé povědomí o zdravém životním stylu a zdravé stravě. Proto je třeba klást důraz na zdravé potraviny, aby lidé věděli, co je opravdu pro zdraví dobré, co by měli jíst. A to je klíčové. Protože naše zdraví záleží velice na vstupech a to jsou právě aspekty, které mohou velice příznivě ovlivnit náš život zcela prakticky prostřednictvím přenosu znalostí do praxe a inovací. A důležitá je rychlost. Nestačí, eh, když tady bude spousta nových eh, vynálezů, pokud se nikdy nepromítnou do praktického života. Proto bych vás chtěla požádat, abyste podpořili moje pozměňovací návrhy a jsem přesvědčena, že z toho budou mít prospěch všichni. Děkuji. Vielen Dank. Děkuji, paní Krokovič. Ehm, proto to děláme, abychom z toho všichni měli užitek a proto tento program existuje. Nežli dám slovo zpět panu zpravodaji, požádal bych ještě Evropskou komisi o komentář a reakci na vznesené otázky. Prosím. Yes, thank you very much. Děkuji, děkuji pane předsedo, děkuji také zpravodaji a stínovým zpravodajům i dalším členům výboru, kteří zde odvádějí opravdu velký kus práce. Já se zmíním o těch hlavních bodech, které zde zazněly. Především bychom měli zdůraznit, že návrh komise je založen na systémovém přístupu k velikým společenským výzvám a měli bychom se pokusit eh, tento přístup eh, zachovat. Abychom tento přístup zachovali a zachovali také pružnost a flexibilitu v rámci sedmiletého programu, tak eh, bychom se v této chvíli měli vyhnout zbytečným detailům a také vypracování příliš preskriptivního seznamu. Ten by měl za následek, že by se vyloučily některé aktivity, které bychom rádi začlenili později. K těm specifičtějším poznámkám. Například zdraví. My si myslíme, nebo tedy děkujeme zpravodajovi za flexibilitu u kmenových buněk. Eh, Souhlasíme také s tou eh, patentovatelností. Ani zde bychom neměli být příliš preskriptivní, pokud jde o alternativy. To tež platí pro velmi dlouhý seznam eh, chorob, technologií a tak dále. Souhlasíme se zpravodajem také, pokud jde o zvláštní sekci ekoinovací. To není příliš vhodné, protože tato věc už je pokryta v pětce. Tam je to pokryto nejen pokud jde o technologie, ale také pokud jde o sociální inovace. Měli bychom mít ovšem na paměti, že Celá otázka trvale udržitelného rozvoje by měla být eh, mainstreamována všude, v celém programu Horizon 2020. To znamená, že prvky trvale udržitelného rozvoje budou ve všech částech programu Horizon 2020. Velmi důležitá otázka, která zde zazněla z úst mnoha poslanců, je otázka vody. Ano, už je to pokryto v různých eh, částech našeho návrhu. Kdybychom měli zvláštní oddíl, jak zde bylo navrhnuto, to možná není nejlepší, protože mělo by to být eh, řešeno s ohledem na jednotlivé aspekty. Voda v souvislosti s klimatickými změnami, jak už zde bylo řečeno, ale také vodohospodářství, eh, zpracování vod, eh, různé aspekty zpracování a také část, která souvisí s ekoinovacemi. Má určitý podíl, který se týká vody. Zazněla zde žádost o transparentnost. My souhlasíme s tímto aspektem transparentnosti a právě proto už v rámcovém programu 7 byl pilot, který hovořil o přístupu k peer review a ta environmentální část v rámcového programu 7 už byla součástí tohoto pilotu a to bude tedy stejný přístup, který bude doporučován v rámci Horizontu 2020. V neposlední řadě bych ráda řekla, že pokud jde o rozpočet, tak návrh komise je výsledkem velmi opatrně vyváženého kompromisu mezi různými politikami, které pokrývá. Byli jsme informováni, že Parlamentní kontaktní skupina je proti diskusi o rozpočtech, o jednotlivých oddílech, ale je samozřejmě na vás, abyste rozhodli. Myslím, že tím jsem pokryla ty hlavní věci a děkuji vám za tuto příležitost. Určitě velmi rádi přispějeme a poskytneme technickou pomoc u jednotlivých aspektů, kde vám budeme schopni pomoci. Děkuji komisi a nyní bych rád dal slovo ještě našemu zpravodaji, panu Bušojovi, aby zareagoval na eh, otázky, které zde zazněly a na příspěvky svých kolegů. Prosím. Thank you very much. Děkuji, já to vyřídím velmi stručně. Pardon, komise ještě, ale mikrofon, prosím. Vypnout. Vyp, vypnout, děkuji. Já to řeknu velice stručně. Jedno ze slov, které se tady nejčastěji eh, objevovalo v této diskusi, je význam. Opravdu je to velice významná záležitost rovněž velmi složitá. Proto bych chtěl poděkovat Evropské komisi za výbornou spolupráci a také politickým poradcům a sekretariátu eh, Envy a ALDE a mým vlastním politickým poradcům, protože dohromady odvedli obrovskou práci a pomohli mi dát to všechno dohromady. Eh, na adresu paní eh, Gutierrez Cortires. Já jsem zaznamenal eh, vaše upozornění ohledně kompromisní návrhu a nemám v úmyslu nějak měnit strukturu programu k vašim vlastním pozměňovacím návrhům. Je jich hodně, a které ochotně podpořím. A pochopitelně naprosto souhlasím, že musíme zdůrazňovat vodu a také zvýšení dostupnosti výzkumu pro z univerzitního výzkumu pro ty, kteří jinak se nemohou dovolit eh, například eh, eh, objednávat si specializovanou literaturu, odbornou literaturu. Pan Prody, já naprosto sdílím váš zájem o personalizovanou medicínu. I já jsem přesvědčen, že to není jen věc vysoce ambiciozní, ale že je to taková oblast, která pokud v ní bude dosaženo úspěchu, umožní efektivněji a levněji léčit řadu chorob. Proto si myslím, že bychom měli se pozitivně v, rám, to, v tomto rámci vyjádřit k personalizované medicině. Paní Evans, děkuji za laskavá slova. Já jsem předpokládal, že ona a její kolegové se zaměří hlavně na klimatické změny. I z mého hlediska změny klimatu, obnovitelné zdroje, energetická účinnost a všechno s tím související hraje důležitou úlohu a musíme tento nástroj používat i s ostatními politickými a legislativními nástroji k tomu, abychom podporovali eh, možnost eh, bojovat efektivně proti klimatickým změnám a změrňovat jejich následky. Paní Susa, samozřejmě, že naprosto souhlasím, že je třeba efektivně šířit výsledky výzkumu. Těším se na vaše dva pozměňovací návrhy ohledně kmenových buněk. To bylo i e, zmíněno v prezentaci jiných kolegů. Já se budu maximálně snažit, abychom e, se dopracovali ke kompromisnímu řešení, protože je to vysoce citlivá oblast. E, hovořím o kmenových buňkách. A o tom se zmiňoval také kolega Lise. souhlasím s tím, jak důležité je zdraví dětí a podporuji jeho pozměvací návrhy a také jeho pozměvací návrhy ohledně antikoncepce, takže tady e, mám, sdílíme stejnou linii. E, paní Judy Metky, Metky, Merkis, také úplně souhlasím, že bychom se měli i zaměřit na velký cíl, že bychom neměli být příliš preskriptivní. Proto bych si přál, aby eh, ten dokument vyzněl jednoduše a koncízně, poněvadž eh, si myslím, že ho dostane výbor ITRE. A musíme se zároveň zaměřit na věci skutečně důležité. To je hlavní důvod. Eh, nejenom proč je tady tolik pozměňovacích návrhů, je jich 400 plus 200 ale také proto se chci hodně koncentrovat a chci požádat kolegy, abychom se snažili najít kompromisy tam, kde je to možné. Také zcela sdílím zájem paní Kokovič o zdraví, o celou tuto oblast. I já jsem se hodně soustředil na zdraví a myslím si, že mnoho námětů od kolegů jsou velice cené a nepochybně povedou k efektivnějšímu výsledku naší práce. Tím bych, jak už jsem řekl dříve, chtěl ještě zopakovat, že využiji eh, letní přestávky, abych připravil kompromisní návrh spolu se svými spolupracovníky. Těším se na podzim, že budeme spolupracovat a najdeme dobrá řešení. Děkuji. Sorry. Děkuji, pane Bušoji. Petr Líze říkal, že po, počet pozměňovacích návrhů bychom měli omezit. Já jsem to vzal na vědomí, už jsme o tom mluvili někdy dříve. E, každopádně nad tím budu přemýšlet, odkud kam bychom to omezili, kde začít, kde skončit. E, musím to promyslet a e, sdělím vám, jak budeme postupovat. Ve výboru budeme hlasovat 19. září, na plénu potom v listopadu. Závěrem musím ještě vám oznámit jednu věc. Toto jsou pozměňovací návrhy. Prosím vás, eh, kdo s nimi chce pracovat, nebo si je bude chtít, eh, tak ať si je nyní vezme. Protože pokud bychom je museli na příští zasedání eh, znovu tisknout, je to 40 tisíc stran ve všech jazycích, které bychom museli tisknout. Proto prosím vás nebo asistenty, abyste si podklady eh, vzali sebou. Všichni jsme podepsali, že se chceme zasazovat pro Evropu efektivně využívající zdroje, takže tím začneme v našem výboru. Děkuji všem kolegy kolegyním a kolegům za eh, rozpravu a nyní k bodu pořadu jednání 19. 6. září máme následující zasedání. Eh, nyní závěrem velice děkuji všem kolegyním a kolegům za jejich práci během prvního pololetí tohoto roku, eh, za to, že jste mě podpořili jakožto předsedu. Eh, usnadnili jste mě mou práci, děkuji eh, sekretariátu za podporu eh, práce výboru a samozřejmě děkuji všem spolupracovníkům, asistentům a kolegům, také děkuji tlumočníkům, protože bez tlumočníků bychom to nezvládli. Odpočiňte si od nás a hmm, v srpnu a v září se zase všichni sejdeme. Eh, užijte si prázdniny, dobejte si baterky. Eh, myslím, že jsme v posledních týdnech eh, odvedli velký kus práce, ale stejně velký kus práce máme před sebou v dalším pololetí. Končím zasedání, přeji vám pěkné prázdniny.